Colleagues, good morning. Dobré ráno, kolegové. Next item on the agenda is the... A nyní máme na programu oznámení předsedy. A bude to o výsledcích schůze koordinátorů. A e, vezmeme to spolu s desítkou jmenováním zpravodajů takže k jmenování navrhovatelů a zpravodajů. Měli jsme eh, tady jednu zprávu, a sice dohoda mezi EU a Saudskou Arábií. A běžné je, že to dělá předseda nebo místo předseda, takže to si vezme jeden z nás. A já tady asi Eh, to nebudu teďka nějak procházet, my si to vyřešíme. Další body. Eh, měli jsme pracovní dokument eh, komise o European Sky, o technologickém pilíři této iniciativy. K páté zprávě o implementaci nařízení 2321, to jsou společná pravidla v bezpečnosti letového provozu, to je zpráva a e, koordinátoři se rozhodli nejednat, a nicméně koordinátoři požádají pana de Pascala, aby to zahrnul do své zprávy o bezpečnosti letového provozu. E, další e, to jsou inspekce na místě a vesmírné. Tak, nyní stanoviska Eh, strategie o Dunaji, strategie Evropské komise o Dunaji. Eh, tady to jsme pozdrželi rozhodnutí koordinátorů, poněvadž eh, na úrovni komise se dosud nerozhodlo, pardon, na úrovni regionálního výboru se dosud nerozhodlo, jak budou postupovat, čili až se rozhodnou oni, tak potom uvidíme, co z toho vyplyne pro nás. Evropská strategie pro eh, čistší eh, eh, vozidla státní zprávy, čili toto je opět interní dokument, čili opět nebudeme dělat nic. Pokud se týče směrnice o pracovní době a implementace této směrnice 88 z roku 3 a o pracovní dokumentu o implementaci nařízení 561 eh, a to no, jsou sociální funkce pro zaměstnance eh, v dopravě. Takže toto náleží výboru pro zaměstnanost a opět eh, uvidíme, co budou dělat oni. Zřejmě jsme uvažovali, že bychom mohli vznést nějakých pět, šest otázek komisi a požádat o odpovědi. My eh, bychom skutečně rádi věděli, co se zde eh, odehrává v této oblasti. Eh, výbor pro zaměstnanost se nechystá sepsat zprávu, takže my bychom měli do toho vstoupit formou otázku, otázek. Pokud se týče přeskumu evropského rozpočtu, Koordinátoři se sešli 8. listopadu a zatím tedy v té době eh, odložili rozhodnutí. Výbor Šure říká, že vezme v úvahu dokumenty obsažené v této zprávě, takže eh, koordinátoři jsou spokojeni s tím, že se tím bude zabývat výbor Šure. Eh, trojka, to je stanovisko k výboru pro vnitřní trh Koordinátoři doporučují, aby vzhledem k harmonogramu s IMCO, pokud se týče sdělení k Single Market Act, bylo dohodnuto, že eh, do toho vstoupíme eh, dopisem našeho předsedy, eh, předsedov IMCO, a do 31. Eh, ledna je možno k tomu prodávat návrhy a to znamená, že nám to umožní tímto způsobem předložit návrhy včas, aby mohly být projednány v IMCO. Já jsem hovořil s předsedou IMCO a eh, je spokojen s naším postupem a je rád, že do toho nevstupujeme nějak energičtěji jako výbor transport. Pokud se týče strategie na rok 2020, Koordinátoři se shodli, že do 26. ledna podají změny, návrhy změn eh, k dopisu eh, předsedy. Všichni předsedové výborů jsou eh, vyzváni tak, aby předložili své návrhy, tak, aby byly Eh, k dispozici na březnovou radu, březnový summit. Čili já nějaký dopis se píšu a já jsem koordinátory požádal, aby mě do 26. ledna 15 hodin řekli, eh, co si přejí, aby v tom dopise zaznělo. Pokud se komitologie týče, pan eh, místo předseda navrhl, abychom se řídili opatřeními pro ITS, tak jak jsme k tomu měli debatu. Paní Lichtenbergerová hovořila o eh, ochraně chodců eh, v případě vozidel, které mají vpředu takové ty rámy trubkové. Pan al který je zpravodajem, všem odpověděl, že eh, je bude informovat průběžně. Pokud se týče licencí pro soukromé piloty, já jsem eh, to souhlasím, souhlasil jsem s tím, že to projednáme v březnu na výboru a eh, předpokládám, že komise Eh, bude mít eh, už hotový text, eh, který by měl být v únoru předložen. To se týká soukromých pilotů, včetně problematiky americké licenci a podobně. Takže, jak říkám, měli bychom mít od komise stanovisko v únoru, budeme to projednávat v březnu. Různé koordinátoři dostali oznámení o rezignaci jednoho člena pan Stoma a pan Groš navrhl eh, náhradního člena. Eh, to, eh, myslím, myslím, bude muset projednat. Pan Ganšen by tuto funkci měl převzít podle našich koordinátorů. Eh, pokud se týče unbundlingu v prvním železničním balíčku, eh, k tomu se eh, ozvala paní Segriány, která je zpravodajka, a jde zde o dopady tohoto rozdělení infrastruktury od provozu na železnici. Budeme k tomu mít oznámení respektive nějaký dokument, snad tedy v horizontu dvou měsíců a ten potřebujeme předtím, než se tím začneme zabývat. Chcete k tomu něco říci? Ano, dobře, já to dokončím a pak dám slovo každému, kdo bude chtít. Eh, pokud se týče bankrotu letecké společnosti, koordinátoři navrhli, abychom napsali další dopis komisaři Kalasovi, ačkoliv komise Eh, slíbila, že se eh, že předloží návrh, ovšem zatím k tomu nedošlo. Takže bychom se měli v podstatě zeptat pana Kalase, eh, jak na tom je ten slíbený návrh. Koordinátoři se také zhodli, že pana Kalase přozvou na zasedání výboru 28. února, tak aby předložil svůj program na letošní rok, včetně jasného harmonogramu. Eh, pokud se týče eh, té nehody na Rýně, o tom jsme také hovořili, to je eh, vlastně navigace nebo říční platba právě na této důležité řece, která byla takto ochromena. Čili opět bychom měli sepsat dopis panu Kalasovi aby se k tomu vyjádřil. No a nyní k eurovinětě. Pan Elka Alcatrávi Pravodaj nám řekl, že hovořil 24. ledna eh, s, eh, se zástupcem maďarského předsednictví. A eh, parlament by se tím měl zabývat ve druhém čtení Jakmile tedy nám to bude sděleno, eh, tak budeme muset postupovat rychle, poněvadž je tady velmi omezený čas. Spravodaj eh, eh, se setká s koordinátory a stínovými koordinátory v první polovině února a bude to právě o tom, zda to druhé čtení je možné, jak se k tomu staví maďarské předsednictví. No a my se tím budeme vlastně zabývat 25. ledna, vlastně dneska. Tak já myslím, že to je všechno a teď paní Lichtenbergerová žádala o slovo. Ano, k té krátké studii, která se týká otázky unbundlingu. Pokud si dobře vzpomínám, pak eh, jsme se také dohodli o tom, aby tady bylo něco o skutečném otevírání trhu. Říkali jsme, že to má tři prvky, tento unbundling a pak eh, stanovisko regulatorních orgánů, jejich nezávislost a jak eh, ve skutečnosti vypadá otevírání trhu, do jaké míry eh, je to úspěšné, čili konkrétně zda eh, na síti eh, jsou jako provozovatelé soukromé anebo veřejné nebo eh, státní společnosti. Takže to si myslím, by se tam mělo také dát. Souhlasíte s tím všichni? Je to samozřejmě informace, která má mnoho podrobností a určitě tohle je velice případný bod. Ještě má něco k sdělením předsedy? Pokud ne, tak můžeme s tím všichni souhlasit, za což vám děkuji, je-li tomu tak. Další bude hlasování. E, máte všichni připravené hlasovací kartičky? Pokud ano, pak eh, bychom si to jenom vyzkoušeli, abychom viděli, kolik tady máme tento týden poslanců za EPP. Dobře, takže zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Dobře. Teď vás to bude úplně šokovat. Koho si myslíte, že nám přebývá? EPP, O2. Vždycky je to totéž. Hej. Okay, Matthew, I'll give him just a minute to sort it tak za okamžik se to nějak uvede do pořádku a přistoupíme k hlasování. Dobře. Takže přeji se. Máte už všichni, prosím vás, po ruce hlasovací kartičku. Je někdo, kdo snad tento kartu nemá. Eh, přicházíme eh, tedy k návrhu eh, Eh, rozhodnutí rady. Týká se to dohody eh, mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou o některých aspektech leteckých služeb. Eh, paní Tykau byla, je zpravodajkou a zahajujeme hlasování, závěrečné hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Já ještě nejsem na to zvyklý. Na, znamená to 38 pro, že nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, takže eh, návrh byl schválen a děkujeme paní Tykau. Určitě jste teď úplnou brazilskou hrdinkou. Další je zpráva paní Sehnalové. Týká se to ustanovení o motorech. Začínáme eh, pozměňovacím návrhem 1. Pan Kramer, pan Lechten, paní Gleison pro, proti. Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 5 eh, a 8 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, to bychom prosím ověřili, čili ověřujeme pětku a osmičku od pana Rikej. Zahajuji hlasování. Myslím, že to bylo dost jasné, ale přece jenom je lepší to ověřit. Zase nám přebývá o jednoho poslance za EPP. Tak vám děkuji. Končím hlasování. 20 pro, 18 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 4 a 6 odpadají. 3 a 7 také odpadají, takže nemýlím-li se, přecházíme k pozměňovacímu návrhu 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. snažím se, aby to vycházelo. Pozměňovací návrh 12, pan Marcinkěvič, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 13. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nebudeme kvůli tomu plakat, pozměňovací návrh 14. 14 a 15 společně. Je tady ještě e, ústní pozměvací návrh pana Marcinkeviče, který máte v příloze k hlasovacímu seznamu. Má někdo nějakou námitku proti ústnímu pozměvacímu návrhu, takže budeme o ní hlasovat 14 a 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, ověříme to raději. Pozměňovací návrh 14 a 15 spolu s ústním pozměňovacím návrhem. Závěr hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 21 pro, 18 proti. Schváleno. 16. S ústním pozměvacím návrhem zase má někdo námitky, pokud ne, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Dvojka, kdo je pro, kdo je proti, e, zdrželi se schváleno teď závěrečné hlasování, které zahajuji. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 35 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, schváleno a blahopřejeme paní Sehnalové. Další bod je politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii. Eh, příslušný výbor je ŠUR, to je moje zpráva. A budeme, nejprve bude pozměňovací návrh jeden, že má, že se, čtyřka byla stažena, respektive část. Druhá část byla stálena, to je tam, kde se říká Especially Promoting European Integration. Takže první část recalls economic and territorial cohesion. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměcí návrh 1, první část, recalls poly, a tak dále. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato druhá část, as fixed in the EU file Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme druhou část. Pozměňovací návrhu 1 a zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 18 pro, co eh, je 20 proti, zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh dvě paní Ayla Sender pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí odpadá, pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Šest pro proti, zdrželi se, přijato. Sedm, pan Koza, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Osm, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 stažen, 10 od pana Zíle, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. E, kompromisní návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato? Ne, třináctka už neděláme, ta byla už v tom, takže čtrnáctka od pana Kozy. Kdo je pro? proti, zdrželi se, eh, přijato. Patnáctka. Eh, Všem eh, i s ústním pozněvacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme pozměňovací návrh 15 spolu s ústním pozměňovacím návrhem. zahajuje hlasování, to je od pana Texeiry. Eh, všichni hlasovali, končím hlasování. 19, eh, 19 pro, 20 proti, zamítnuto. 16 od paní Tykau, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato, 17 pro, proti, zdrželi se, ověříme prosím, 17 od paní Tykau. Zahajuji hlasování. Už jste odhlasovali, končím hlasování. 25 pro, 14 proti, schváleno. Kompromisní návrh D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 21 pro proti, drželi se. 23 od paní Majsna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Eh, schváleno. Kompromis B. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 26, eh, na to je součástí kompromisu, takže jsme u 25. Milosa, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, teď eh, říkám, teď mám tady radu, že máme hlasovat o poznávací 27, byť se tady říká, že odpadá, když je schválen komplex B, ale hlasujeme 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 28, pan Balsaitis, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 28, hlasujeme, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 17 pro 21 proti. Máte pravdu, že to bylo zamítnuto. 29. Pan Dantin s ústním pozněvacím návrhem. Má někdo něco proti zapojení pozněvací návrhu ústního? Ne. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, ověříme, ale myslím si, že to bylo zamítnuto. 29 eh, hlasujeme. Zahoj hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 16 pro, 22 proti, zamítnuto 31. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 32. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 33 je další a je to dělčí hlasování. První, underlines a tak dále, a druhá část should be continued. Tak kdo je pro první část? Zvedněte ruku. Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Obě části byly přijaty. 34. Jenom vám připomínám, že tady hlasujeme o anglickém textu, evidentně s německým je problém. Takže hlasujeme, držíme se tedy anglického textu. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35, kdo je pro? proti? Zdrželi se zamítnuto. 37 zase podle anglického znění Pardon, omlouvá se pan předseda, velmi se omlouvám. 36 napřed, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 37. O anglickém textu hlasujeme pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 39 dílčí hlasování. Eh, vyškrtnout slovo dramatically, čili bez tohoto slova při první řadě o tom hlasujeme, kdo je pro, proti, drželi se, čili dramatically mizí. A, čili to chápeme, že ten zbytek textu vám vyhovuje. A teď hlasujeme tedy o zbytku textu bez slova dramatically, abychom to měli. Je pro, proti, zdrželi se přijatom. Čtyřicítka stažená. 41, kdo je pro? Omlouvám se, eh, kompromis C, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Další stažen, 43, paní Ayala Sende, kdo je pro, kdo je proti, drželi se, přijato. 44 stažen, 45, kdo je pro? proti, drželi se zamítnuto, 46 pro, proti, drželi se schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo námitky vůči tomuto ústnímu pozměňovací návrhu? Pokud ne, tak hlasujeme o tom i s tím, pro, proti, drželi se schváleno. A teď závěrečné hlasování, které zahajujeme. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. 34 pro, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi. Takže toto stanovisko bylo přijato a já vám za to děkuji. Paní Lichtenberger, já se velice omlouvám, ale reagovala jsem moc pomalu. Já jsem chtěla hlasovat pro a nechtěla jsem se zdržet. Já také, mě to nefungovalo. My jsme se tady možná trošku bavili, v tom byla ta potíž. I have got that many bits of paper on this desk with different... Tak. tak já už tady mám uh, spoustu papíru. Pan uh, Kohlíček, jeho zpráva uh, o politice soudržnosti. Pozměňovací návrh číslo jedna pana Vlasáka, kde je pro, proti, zdrželi se, uh, schváleno dvojka stažena, pak máme ústní pozměňovací návrh k odstavci 2 a nový pana Liberackého. Má někdo něco proti tomuto ústnímu pozměňovací návrhu? Pokud ne, budeme hlasovat, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno. Číslo čtyři na dvě části. První část až po European Transport a druhý Hope Therefore a tak dále. Takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. To znamená, že trojka odpadá. Číslo pět, kdo je pro? Proti. Zdrželi se to prověříme. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme to, takže pozměňovací návrh 5. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ano, 18 pro 19 proti, takže zamítnuto. Nyní číslo 6, paní Tykal, jako doplnění. Kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Sedmička, paní Tala, kde pro? Proti, zdrželi se schváleno. Osmička na dvě části. První část to je tu promoting equipment transport a potom je tam druhá část. Takže první část to je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 jako doplnění pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, schválení, zdrželi se schváleno. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináctka s ústní směnou, myslím, nejsou tady žádné změny, žádné nabídky, ne, takže v tom případě hlasujeme, eh, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtrnáctka odpadá, patnáct pro, proti, zdrželi se. Prověříme, prosím, patnáctka, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro 19 proti, takže zamítnu to. 16. Pan Itala, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 17. Pro? proti, zdrželi se schváleno. Osmnáctka pana Vasáka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devatenáct paní Takau, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Počkám ještě na zelené. Končím hlasování. Takže 35 hlasuje pro, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi, takže to je schváleno a blahopřejeme panu Kohlíčkovi, prosím, vyřiďte mu to. Tak to je všechno, pokud se týče hlasování. Děkuji vám, kolegové. No a teď přes přistoupíme ke zprávě paní Tykal. To je o aplikaci GNSS, čili globálních družicových navigačních systému. Prosím, kdo chcete odejít, čiňte tak v tichosti. Takže Silvě, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den. Zpráva, o které dnes budeme hovořit, eh, GNSS, eh, se týká družicového navigačního systému GNSS. 14. června Evropská komise publikovala svůj akční plán. Tento akční plán obsahoval 24 doporučení a tato doporučení Eh, jsou, eh, byla stanovena pro eh, cíl rozvoje tohoto projektu. Systém EGNOS a rozvoj tohoto systému je důležitou součástí tohoto akčního plánu. Mám na mysli Evropský družicový systém geostaničním doplňovacím systémem. Je to vlastně takový předchůdce Galilea. Chtěla bych říci že eh, v rámci světového trhu a konkrétních služeb eh, měl 28 podílu na trhu, co se týče inteligentních dopravních systémů, a 15 aplikací pro bezpečnostní služby a také pro bezpečnost dopravy. Evropská unie zahájila tento systém EGNOS, aby poskytla záruky pro e, civilní účely a také proto, aby Evropská unie mohla být konkurenceschopnou na tomto strategickém trhu. E, systém EGNOS je kompatibilní s GPS, to je potřeba zdůraznit, ale Kromě toho bude nabízet mnohem více možností v roce 2013 společně s Galilem. EGNOS je 7 eh, eh, mm, lepší než GPS a je zaručena interoperabilita mezi oběma systémy, to jest zvýší se počet družic a bude se používat více systému GPS a bude to také eh, přesnější systém. A tak, jak je to napsáno v akčním plánu z června roku 2008, eh, který vydala komise, tak eh, ze všech odvětví, které jsou v této aplikaci, tak mají přímé užití. To je eh, systém EGNOS pro letecký průmysl, pro eh, jednotný letecký prostor, potom vytvoření certifikačního eh, orgánu ve spolupráci s inteligentními dopravci, včetně asistenčních pokročilých systémů, potom aplikace Galilea pro námořní dopravu také potom eh, použití systému EGNOS pro pozemní dopravu a také interoperabilita eh, pro mítné na dálnicích. Komise bude analyzovat možnost eh, změnit nařízení, co se týče elektronických tachografů aby se potom mohly prověřit údaje, které poskytuje systém GNSS. 18. Ehm, ledna Evropská komise předložila eh, plán eh, zhodnocení navigačního systému. V této zprávě se hovoří o tom, eh, jak se pokročilo na poli Galilea byly podepsány čtyři velké smlouvy a už existují čtyři družice, které jsou operativní. Eh, v roce 2014 družicový navigační systém bude už moci fungovat a poskytovat služby. Systém Galileo a systém GNSS jsou velice důležité, protože zaručují nezávislost Evropské unie v tomto odvětví. A toto odvětví je velice důležité jak pro hospodářství Evropské unie, tak i pro její občany. Co se týče budoucnosti, jaké kroky je třeba podniknout? V naší zprávě doporučujeme, aby Evropská komise dala prioritu opatřením, které jsou v akčním plánu. A tento akční plán a aplikace e, jeho opatření je třeba provádět koordinovaně, abychom zabránili duplicitě práce a aby se e, překrývaly e, práce jednotlivých členských států. Eh, také musíme bohužel skonstatovat, že finanční prostředky, které jsou určeny pro výzkum a vývoj v Evropské unii, jsou nedostatečné a chceme-li využít systém EGNOS a Galileo, tak potřebujeme vytvořit už od, eh, od, od nynějšího momentu aplikace, aby tyto systémy byly plně funkční, abychom je mohli zcela využít, jejich veškerou kapacitu. Proto žádáme Evropskou komisi a členské státy, aby eh, přidělili potřebné finanční prostředky, abychom takto mohli eh, konat eh, v rámci rozpočtového rámcu, rámce a v rámci budoucích finančních rozpočtů, protože KNSS a Galileo jsou strategické projekty pro Evropskou unii. V minulém roce jsme se sešli v prosinci a došli jsme ke dvou závěrům během tohoto jednání. Za prvé, že existuje velký Eh, rozpor mezi ve financování rizikového kapitálu u malých a středních podniků, tam jsou velké mezery, a také, že je potřeba zjednodušit postupy související se eh, sedmým eh, rámcovým programem financování, aby tento byl atraktivní pro malé, střední a podniky. Jsou to služby eh, související s eh, GNSS a Galilem. Je třeba také zdůraznit, že eh, potřebujeme, aby existovaly jistoty ohledně financování výzkumu a vývoje této oblasti. V Lisabonské smlouvě jsou nová ustanovení týkající se vesmírného programu a projekt GNSS a Galileo jsou strategickými projekty pro Evropskou unii. A i když e, zpráva, o které hovoříme, nemá legislativní povahu, tak e, já si myslím, že to je strategická otázka a zásadní pro Evropskou unii. A proto doufám, že všichni kolegové podpoří tuto zprávu, aby byla vypracována eh, výslovná žádost tohoto výboru komisi a radě, abychom mohli zaručit do budoucna, aby tento systém byl moci používán. Jestli máte dotazy, prosím. Děkuji vám, paní Tykal, pán Kuhn za EPP. Děkuji, pane předsedo. Chci začít poděkováním paní Tykau za velmi přesně formulovanou eh, zprávu. Zeptala se, jestli ostatní frakce je, ji podpoří. Já mohu ujistit, že zpráva o EGNOSu a Galileo bude podpořena ze strany frakce EPP velice přesné jsou také vaše požadavky na komisi a, a rado. Je to oprávněné, nesmíme zůstat stát na místě, musíme pokračovat ve upřesňování využití navigačního systému Galileo, aby ta investice měla nějakou také návratnost. Mezi českými zeměmi se hodně bojovalo v tom smyslu, aby se to financování opravdu sehnalo. Eh, České země mezi tím tedy dají k dispozici 8 miliard eur a je pravda, že jde o obrovský trh, který, pokud se týče navigační systému budoucnosti, eh, bude celosvětově eh, vládnout. Je to dnes 124 miliard, mělo by se to zdvojnásobit. My samozřejmě soutěžíme s Američany i s jihovýchodní Asií, s Číňany. Já myslím, že je dobře, že se podařilo prosadit spolupráci s GPS a kompatibilitu ve vývoji a výzkumu a že se nebude věnovat příliš mnoho energie a peněz na celkem bezvýhled, na eh, soutěž eh, závody bez eh, výhledu na, na vítězství. Taky jsou i zajištěné frekvence a dá se říci, že pokud se týče aplikací, tak je nejvíce největší potenciál má silniční doprava. Tady můžeme hovořit o výběru mýta, a o systémech, které budou kompatibilní napříč členskými zeměmi, protože toto je velice flexibilní systém. A samozřejmě eh, příjmy poplynou do investičních programů, do infrastruktury, čili tady máme ty eh, prostředky už vyhrazené. Také pokud se týče námořní dopravy, to je velké téma. My jsme se bavili nedávno o integrované námořní politice. A otázkou je, jak zlepšit bezpečnost eh, zejména tam, kde je nejhustší námořní provoz, eh, buď tedy v Flamančském kanálu nebo v Bosporské úžině, čili to je mm, dobře, že Galileo bude tak přesný, že to tedy zlepší. Eh, dá se říci, že dosud byly eh, velice obtížné situaci, zejména při přistávání v přístavech a různých manévrech za špatného počasí. Takže to je dobře, budeme mít vyjasněné poměry. A možná ještě jeden příklad, o kterém se hodně hovoří, a to je eh, kontrola subvencí. My se teď bavíme o společné zemědělské politice a zde už eh, EGNOS, ale také Galila mohou hrát eh, roli, můžou se tedy skutečně kontrolovat výměry zemědělských ploch. Eh, mělo by to být celé postavené na pevnějších základech a transparentních základech. Takže, paní kolegyně Tykau, Souhlasíme s vámi, děkujeme za angažmá, děkujeme za přesnost odvedené práce. Děkuji paní Jensen za ALDE. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Tykau, protože i já se domnívám, že vypracovala kvalitní zprávu a máme pouze nějaké drobné připomínky. Já si vzpomínám, že když jsme vypracovávali eh, akční plán ITS pro silniční dopravu, pak jsme řekli konkrétně, že tam budou specifikace týkající se aplikací ITS, ale nemělo se rovnou říci, že to jsou aplikace Galileo. Musí se vycházet z volné soutěže a pokud aplikace Galileo se osvědčí jako nejlepší, pak prosím. Ale aby členské státy přece jenom prováděly výzkum, Musíme si totiž uvědomit, že některé už do toho investovaly, jiné se ubírají jinou cestou, ale prostě musíme zajistit, že aplikace Galilea mohou být kon- konkurenční a proto mě udivují ta čísla, která uvádí komise, kolik že Spojené státy vydávají 200 až 500 eh, dolarů ročně na vývoj aplikací, kdežto my 15 milionů. To je opravdu velikánský rozdíl. A rozhodně si myslím, že vzhledem k jasné potřebě, kterou vyjádřila komise ve svém sdělení, a eh, že opravdu je tady i práce pro rozpočtový výbor, aby se snažil najít nějakou flexibilitu na rok 2013, abychom mohli přesměrovat některé finanční prostředky na tento účel. Pan Kůn už tady zmiňoval význam pro námořní dopravu a leteckou dopravu. To samozřejmě uznávám ale většina se týká silniční dopravy. A tady si myslím, že se jedná o záležitost velkého rozsahu a vlastně se to týká i um, doby jízdy a odpočinku. Řidiči um, kamionů se už naučili, jak nějak ty tachografy oklamat, už to dokážou obcházet. A proto si myslím, že musíme se snažit stále hledat lepší a pružnější systémy, ale zároveň i efektivnější systémy, abychom mohli opravdu kontrolovat, co se děje, a to z důvodu bezpečnosti. Proto si myslím, že je nesmírně důležité, abychom tady měli aplikace Galileo jakožto nástroj pro větší bezpečnost a efektivnost silniční dopravy ale snad i proto, aby trošku byly méně stresové každodenní um, situace pro lidi, kteří opravdu jak si udržují silnici e, Evropu pohybu doslova. A myslím si, že bychom se měli také trošičku více zaměřit na otázku financování. Myslím si každopádně, že je velice dobré a důležité, že komise přichází s tímto akčním plánem, protože ho zajisté velmi potřebujeme. Děkuji vám, paní Jensen, paní Lichtenberger za zelené. Äh, für den Bericht. Äh, ich... Děkuji mnohokrát za tuto zprávu. Myslím si, že mnoho bylo řečeno, nechci se opakovat. Ale co je pro mě důležité, je aspekt interoperability. Protože když se eh, hovoř, když eh, určité aspekty nejsou interoperability, nebo když eh, tady vstupuje monopol, ale když hovoříme o říční dopravě, tak nemůžeme toto ignorovat a nutíme lidé, osoby, aby si kupovali nové nástroje, tak to není správné. Zde dochází k novým tendencím, aby tomu bylo tak a myslím si, že Eh, to je také důvod pro to, proč v Evropě to tak nefunguje. A to je přímé eh, aplikace, to je, že se eh, musíme zaměřit na poskytovatele, na operátory. Tady jsme hovořili o Spojených státech, kde eh, fungují eh, mnohem účinněji a rychleji, co se týče aplikacích. Když eh, kolegyně Jensenová hovořila o tom, že některé jiné země mají nějaké věci navíc a že že chtějí tedy jít nějakou novou cestou jiné země. Co se týče aplikace GPS, tak já vidím, že celý ten vývoj eh, Galilea se eh, zbrzďuje a proto vidím, že tady je velice důležitý politický prvek a že je tady eh, také důležité, že ve Spojených státech je dominantní postavení vojenského průmyslu. Tento projekt my takovýmto způsobem financovat nemůžeme z mého pohledu. A proto rozhodnutí eh, mezi GPS a Galileo, to je samozřejmě politické rozhodnutí. A toto politické rozhodnutí spočívá v tom také, jak budeme spolupracovat s Čínou a s jinými eh, zeměmi, které mají eh, zajímavé systémy. Já si myslím, že bychom tento aspekt neměli opomenout, mít ho na paměti, ale měli bychom se snažit, abychom v Evropě udělali všechno proto, abychom nefungovali na politické bázi, ale na věcné bázi. A pro mě je důležitá nezávislost také v krizovém období. To je velice důležité. Co se týče podrobností zprávy, tak eh, co se týče aplikací, musíme se zaměřit na to, eh, co je důležité i v silniční dopravě, a to je intermodalita, to je intermodální aplikace, které musíme podpořit abychom neměli eh, sérii eh, různých eh, mm, aplikačních možností a co se týče interoperability s konvenčními systémy, to jsem už zmínila, a to je otázka mm, šancí na trhu. To je, když existují velké kolosy v průmyslu a které nejsou spokojené, když nefungují jako monopol. A, ale to není správný směr. A já si myslím, že v této zprávě bychom eh, se měli zaměřit eh, více na otázku financování. To je velký problém zde v Evropě a tomu bychom měli dát větší prostor ve zprávě. Thank you, Mrs. Lichtenberg, for the ECR. Uh, eh, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Za naši skupinu bychom také chtěli poděkovat eh, paní Tykau za obrovskou práci, protože je to strašně složitá věc a je to složitá už to se probírá dlouho. Myslím si, že je také eh, dobré, že eh, je tady to středně dobe hodnocení, které minule tady nebylo, čili teď se to tady objevuje, ale pořád tady zbývají určité otázky. Kdybychom se podívali na všechna ta léta zpět, kdy jsme podporovali navrhovali zavedení programu Galileo. Já přirozeně nemusím zajisté zabíhat do všech oblastí, o kterých velice komplexně hovořili už ostatní řečníci, o výhodách a oblastech, které GNSS ovlivní, e, myslím, aplikace ale pak mě ještě jedna věc trošičku nejasná. Potřebovala bych od komise další informace. Jsou tady ta, eh, ohledně financování. Samozřejmě, že mluvíme o financování eh, z Evropské unie, nevíme, zda to bude ze sedmého rámcového programu a samozřejmě obrovské investice vkládá také soukromý sektor. Máme-li zajistit, abychom motivovali eh, soukromý projekt investovat do takto rozsáhlých projektů, pak to musí také pořád běžet. Jsou členské státy, jak chápu, které to možná zajímá více než jiné. Ale věc se má tak, že buď Evropská unie bude tohle dělat správně a bude s tím postupovat dopředu, nebo ne. Protože když se podíváme na výzkum a vývoj, tak už se tady zcela správně řeklo, že máme daleko složitější proces než Spojené státy. Ty prostě jenom eh, odškrtnou miliony, biliardy dolarů a dají to tam a my z takové situace nejsme jsme, ale zároveň jde to dopředu, ale nejde, spíše se to tak um, plazí dopředu a snad by to chtělo trošičku zvýšit tempo. A proto eh, klíčovou otázkou je financování a myslím si, že je trochu tady nejasné, z jakého stanoviska původně tady vycházela komise. Proto bych požádala komisi o další podrobnosti, jak s tím půjdeme dále dopředu, protože bez těch peněz se to nehne budou tady nadále probíhat diskuse a můžeme o tom to probíhat dále a dále. Ale myslím si, že by bylo pro nás užitečné, jak to konkrétně bude vypadat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i panu zpravodaj, pan Kohlíček. Předsedo, eh, musím říct, že jindy jsem rád, když eh, náš výbor jedná rychleji a tentokrát eh, jsem těch deset minut, o které jsme začali dříve při hlasování mé zprávy, jak si mohl sledovat pouze z auta, které mě vezlo z letiště, protože ranní provoz Bruselu je naprosto nesmyslný. Ale to není specialita Bruselu jenom. Eh, tím se chci jenom vyvinit z toho, že jsem tady nebyl, i když se hlasovalo a dopadlo to dobře, jak jsem viděl. Tak, teď eh, k té zprávě. Chtěl bych poděkovat eh, kolegyni Týkau, protože ta zpráva je velice kvalitní, velice pěkná. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili na tom, že Česká republika má jako jedno ze sídel eh, na svém území právě agenturu Galileo. Moc se těším, jak budou vypadat aplikace. Tady k té zprávě chtěl bych se zeptat zástupce komise, jestli eh, skutečně trvá ten ta zájem zemí Jižní Asie. Zejména Indové měli velký zájem, pokud vím, ještě v předloni se dost o tom diskutovalo. A eh, do jaké míry je možné, aby Eh, komise stanovila eh, nějakou bázi při využití toho systému Galileo ve výpočetní technice, abychom eh, co nejvíce zjednodušili tu možnost aplikace, aby jsme se nedostali k tomu, jak máme dneska různé nabíječky u mobilů, které všechny mají prakticky stejné parametry, ale každý má jinou koncovku. A těžko se to dává teď dohromady tak aby hm, ta báze prostě eh, u těch výpočetních aplikací byla eh, nějaká rozumná, aby jsme prostě skutečně mohli zajistit, že se dá systém Galileo daleko lépe eh, používat než ty systémy konkurenční. A nikdo se tady nezmiňoval o GLONASu. Vím, že, a to je druhá otázka, nebo třetí otázka na komisi, do jaké míry je tady ta předběžná dohoda mezi GPS, Galileo a GLONASS, o vykrývání a upřesnění některých měření eh, v platnosti a jestli skutečně bude do budoucna aplikována. No a potom samozřejmě se neobyčejně těším na to, eh, jak se bude celá práce rozvíjet. Chtěl bych ještě jednou poděkovat mé kolegyni, nebudu opakovat to, co tady říkají moji předchůdci, protože to jsou poznámky, které bych tady jenom znovu přičiňoval. Zpráva je velice pěkná, a těším se, jak budeme mít zprávu kontrolní, která nám bude říkat, jak ty aplikace postupují. Děkuji. Thank you, Mr. Kolicek. Mr. Rike. Merci, <coughs> Monsieur le Président, d'avoir félicité un petit chaos pour son rapport qui est de bonne qualité. Je voudrais... Euh, Děkuji paní Tykau za tuto zprávu, která je velice kvalitní. Já bych se chce zmínil o jednom konkrétním bodu. Eh, eh, hovořila o tom paní Jensen. Rozdíl mezi Galileo a GPS, systém Tino, protože eh, Galileo je civilní a ostatní mají vojenskou povahu. A když hovoříme o financování, tak víme, že všichni věnují mnoho prostředků na to, aby se e, různé e, zbraně e, rozvíjely. Ale samozřejmě, co se týče civilní dopravy, tak tam se věnuje mnohem méně finančních prostředků. Tady jsme viděli, že byly problémy s různými odklady, co se týče financování. To přiznává tato zpráva. Ale jedna věc, která zbuzuje obavy, nebo já to aspoň tak vidím, a mělo by to být ve zprávě, a to je náklady na fungování. To jest, jakmile začne fungovat tento systém, tak tento systém má náklady na údržbu, je potřeba obnovovat různé komponenty. A když hovoříme o stovkách milionech ročně, to je více než s čím počítáme nyní, tak bylo by dobré vědět, jakým způsobem se budou financovat tyto náklady. Buď eh, rozpočtový výbor eh, bude počítat s nějakými zvláštními finančními prostředky Evropské unie pro Galileo, což by byla novinka eh, v rámci našeho rozpočtu, a nebo bychom počítali s příjmy, to je příjmy za využití Galilea toto není ve zprávě. A díky těmto e, příjmům bychom mohli financovat údržbu Galilea. To jest je to problém vlastních zdrojů Evropy. E, paní Jensen ví, o čem hovořím, co se týče rozpočtu a myslím si, že e, toto je otázka, kterou bychom měli mít na zřeteli. protože u rozpočtu víme, co se stalo. On se obrovským eh, způsobem zvýšil téměř o třetinu. A je důležité, aby eh, během fungování se nestalo to tež, protože to má potom své dopady. Je potřeba eh, údržba a také potřeba mít na zřeteli evropský finanční systém. Je potřeba toto zapracovat do zprávy. Eh, jak to bude fungovat se systémem, eh, jakmile už bude funkční. For the commission. Děkuji vám, pane Ríkej. Eh, pan Kovsko za komisi nyní. Děkuji, dobré ráno, paní zpravodajko, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, především bych chtěl poděkovat eh, paní Tychau za návrh zprávy, který je podle nás vynikající. Týká se mimo jiné akčního plánu komise na posílení aplikací eh, GNSS. Tak především jsem rád, že paní Tykau podporuje eh, význam těchto navigačních systémů, zejména Galila a EGNOSu, pro dopravní systém, což je de facto jedna z, nejspl- z nejslibnějších aplikací nebo oblastí pro aplikace. A my děkujeme paní zpravodajce za podporu naší strategie tak, jak to popisujeme v akčním plánu. Eh, dovolte jen stručně, abych zareagoval na otázky, které zde zazněly. Pokud se týče infrastruktury systému, o tom se tady hovořilo několikrát, my zatím toto máme rozpracováno. A současné finanční výhledy nám umožňují, abychom implementovali, uvedli do provodu alespoň 80 satelitů do konce současného rozpočtového období. Pokračování financování, fungování této infrastruktury a její rozvoje, to se bude debatovat nad zprávou o e, postupu v poločase, která byla právě zveřejněna. A v příštích týdnech a měsících budeme konkrétně je vědět o tom, jak odpovědět na otázky, které se týkají operačního rozpočtu. Ten je zhruba kolem 800 milionů ročně tak my momentálně budujeme infrastrukturu ve spolupráci s agenturou ESA a s našimi partnery, plus také zahraničními konkurenty. My jednáme o frekvencích a těchto debat se účastní všichni všechny zainteresované strany formou strany nebo dvoustranných dohod. Eh, to se týká Číňanů zejména, ale zajímají taky Rusové a Indové. S eh, Indie jednáme na technické úrovni zejména o frekvencích, no a také vyjednáváme eh, s provozovateli amerického systému GPS. Otázky kompatibility, ty už máme za sebou. Prostě jsou stanoveny určité minimální podmínky, tak, aby tento systém byl schopen, aby ty systémy prostě byly interoperabilní. Tyto dva systémy eh, mohou se vlastně doplňovat, mohou se navzájem využívat a podporovat. Já myslím, že jsem tímto odpověděl na většinu otázek, které se týkaly infrastruktury. Pokud byste potřebovali nějaké další vyjasnění, tak já samozřejmě mohu poskytnout ještě další informace. Nicméně zpět k původní zprávě a k otázce aplikací. Já si myslím, že důležité je, aby do vaší zprávy bylo zapracováno také to, že opravdu potřebujeme zvýšit objem rozpočtových prostředků. Tato oblast aplikací eh, satelitního systému. Eh, já myslím, že to se může týkat eh, mnohých malých a středních podniků a podobných. my třeba v oblasti výzkumu máme daleko menší rozpočet, než je v mnoha jiných oblastech, čili tady máme určitý deficit, který je poměrně zjevný. A ve zprávě, myslím, se hovoří o tom, že s tím je třeba něco udělat. A tuto myšlenku samozřejmě plně podporujeme. Eh, jeden z kroků našeho akčních plánů v této souvislosti eh, zdůrazňuje to, že je třeba pracovat se synergiemi a posílit spolupráci. To tady zaznělo. A sice v souvislosti s programem pro informační a komunikační tele, technologie a samozřejmě aplikace GNSS. Takže my se velice těšíme na finální podobu zprávy a myslíme si, že to podpoří úsilí komise, zejména při rozvíjení aplikačního trhu na základě EGNOSu Ano, děkuji vám. Eh, paní Tykau, chcete to mi dodat? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří si vzali slovo a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, jak strategicky důležité je to, aby se dále rozvíjely systémy EGNOS a Galileo. Co se týče financování, já jsem v, této předběžné, v tomto předběžném návrhu zprávy eh, se eh, nevyjadřovala příliš přesně o financích eh, a bylo to úmyslně, poněvadž v té době jsme ještě neměli midterm review a já jsem předpokládala, že komise pokročí dál, pokud se týče také v dalších finančních výhledů. Komise nám e, nicméně dala už e, trošku e, přesnější data a já věřím, že tady budeme mít určité pozměňovací návrhy právě v této oblasti. Já sám jsem také přidala k té zprávě vlastní pozměňovací návrh do výboru Šure a tam žádám, aby se zvětšil rozpočet. A možná, že by ale bylo lepší, kdybychom eh, nebyli eh, příliš konkrétní, poněvadž eh, se chystají jednání, která mohou situaci změnit. Já bych chtěla ještě zdůraznit to, že pokud se týče inteligentních systémů silniční dopravy, my nechceme spoléhat na jedinou technologii nebo jediný systém, ale spíše, jak řekla paní Jensen, je důležité, aby aplikace GNSS eh, byly eh, vzájem v konkurenci a aby byly k dispozici pro ty, kteří je potřebují. Proto tedy eh, zdůraznuju to, že je třeba pracovat na Eh, službách a aplikacích, i když ještě nemáme hotovou infrastrukturu. Já bych chtěla poděkovat také představiteli komise. A chci říci, že EGNOS by měl pokrývat celou EU, to znamená, je třeba ho rozšířit na sever a na jeho východ. Tyto regiony dosud nemají dostatečné pokrytí a pokud tady hovoříme o společném trhu a strategickém evropském projektu je skutečně nezbytné, aby to pokrytí v těchto oblastech bylo posíleno. Chci toto požadovat přímo výslovně od komise. A já doufám, že se nám podaří pokročit v implementaci tohoto strategického projektu. Ano, děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 8 únor a hlasovat budeme v tomto výboru v březnu a na plénu poté v květnu. Takže prosím, nezapomeňte 8. února na pozměňovací návrhy. Ve výboru hlasujeme v březnu, eh, na plénu v květnu. A dále máme eh, na programu eh, zprávu pana Druji o eurovinětě. Tady má zpravodaj nyní příležitost znovu podat zprávu eh, výboru. Jedná se také o to, aby měl mandát pro jednání s radou. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení kolegové. Čekalo se asi dva roky na stanovisko rady. Nyní jsme schopni učinit nový a významný krok před. Jak víme, před, několika eh, měsíci došlo k politické dohodě v Radě. To znamená, že teď se dostáváme ke druhému čtení. Ale než přejdu k obsahu, rád bych řekl něco o tom velice složitém kontextu, v němž eh, probíhala jednání a jejich eh, načasování. Nejprve chci říci, že Rada schválila své stanovisko minimální většinou, jakou si jenom lze představit. Myslím si, že eh, převážely všeho všude asi tři hlasy, aby to vůbec nebylo minoritní stanovisko. To je za prvé. A za druhé, Evropský parlament v prvním čtení se zabýval několika body a přijal text, který se klade poněkud eh, vyšší cíle, který jde dále než ten původní. Ale zase jenom malá většina to podpořila, takže tohle je celkové pozadí. Chceme-li zlepšit eh, text eh, rady, a to by nám mělo jít, pak tady parlamentu potřebujeme širokou podporu pro balíček, tak, aby se politické skupiny opravdu shodly na prioritách. Myslím si, že musíme být dostatečně pružní na to, aby bylo možné eh, přijímat jiné body, s nimi zase přichází jiné skupiny, a které jsou pro ně důležité. Ale asi se shodneme, že to všechno je třeba tlačit správným směrem. Určitě jednou přijde chvilka, kdy budeme muset rozhodnout ohledně toho, zda je užitečné dospět k dohodě ve druhém čtení, anebo zda budeme jednoduše se řídit postupem, který znamená, že prostě nastolíme různé body v druhém čtení a pak eh, přejdeme k obtížnému procesu dohodovacího řízení. Čili tohle to bude třeba řešit eh, na eh, zasedání, na zprávu koordinátoři také se zmínili, že eh, rada když by dosáhla společného stanoviska, eh, dosáhla ho, pak parlamentu zbývá jenom všeho všudy pár měsíců a to rychle letí. A přičemž rada dala najevo, že 16. února ve Štrasburku na plenárce by se měl tento dokument probírat a pak ten celý proces bude třeba dokončit do června. Pro mě, jakožto zpravodaje, to de facto znamená, že budu muset eh, dokončit svoji zprávu do 16. února. Znamená to velkou práci, diskusy ve výboru. Samozřejmě vy musíte mít příležitost přijít s pozměňovacími návrhy, pak se o tom bude hlasovat, pak to půjde do planárky. Čímž se dostávám k obsahu. A pak se podíváme na tom, v jakém sledu je třeba jednat tak mám tady u sebe stanovisko rady. A je velmi důležité, aby se dospělo k dohodě, ale zároveň je také třeba úplně jasně říci, že v některých bodech nesouhlasíme. Já teď nemohu tady všechno podr- probíhat, probírat do podrobností, ale na některé důležité věci chci upozornit. Jsou tady rozdílné názory. Ne eh, tolik ohledně eh, zásady externalizace, internalizace externích nákladů, to je princip schvál přijatý, ale je tady určitý rozdíl ohledně toho, jak velké externí náklady lze internalizovat. Parlament i Evropská komise eh, pokládají řadu těchto nákladů za externí a rádi by je přetvořili na interní. A v této souvislosti si musíme uvědomit, že Rada se už zabývala otázkou infrastruktury. Přáli by si, aby byla rozmanitější v budoucnosti. To má být jakási kompenzace za vstažení eh, eh, zase poplatku eh, za nadměrnou, doprav, za nadměrnou hutnost dopravy. A zase ten externí náklady by se neměly používat jako nástroj pro zdanění, ale jakožto e, prostředek, jak externí náklady omezovat. Musíme využívat e, příjmu velice rozumně, lépe, o to tady jde. Rada nám může dát jedině k tomu doporučení, nebo on, respektive ona chce dát doporučení a my bychom chtěli s tou udělat povinnost. Je tady potom celá řada vlastně výjimek, s nimiž se počítá a je tady velká svoboda pro členské státy, jak chtějí implementovat eh, směrnice. Já myslím, také nás mrzí, že k některým věcem komise nepřihlédla, jako je interoperabilita, jako je postup postupné stahování systému eh, poplatku, spoplatnění podle počtu ujetých kilometrů a tím se dostávám k dalšímu bodu. Jak se můžeme nějak zbližovat a směřovat k dohodě? Je tady celá řada návrhů, které jsme si také už trochu otestovali v diskusi. Za prvé je tady celá řada bodů, které se týkají eh, volby externích, tak tedy eh, ta zácpy nebo eh, hustota dopravy v tom návrhu není a tady bez tak nebyla velká většina. Takže si myslím, že tohle to bude docela obtížné, abychom to tam nějak protlačili. Eh, některé eh, skupiny jsou na to k tomu připraveny, chtějí to provázat i s osobními automobily, ale to si myslím, že by bylo obtížné. A proto si myslím, že se musíme podívat na celý ten balíček, který naformulovala Rada a na možnosti různých odměn, různých alternativ infrastruktury, spoplatnění infrastruktury, používání infrastruktury. Mohli bychom třeba zdvojnásobit sazbu. Rada eh, říká, eh, že tady by byl 170% nárůst sazby, čili to je vlastně jistá finanční povídka A rada hovoří o pět hodin za den, abychom dosáhli situace, kdy rada eh, výměnou na to, že se eh, že upustíme o poplatku za hustotu dopravy, zase bude flexibilnější v jiných oblastech. Myslím si, že zvláště bude muset být flexibil, bude třeba flexibilita, jestliže bude tady ještě větší procento, vyšší procento, ale zároveň musíme také myslet na to, že během těchto mnoha hodin, respektive s hodinami vlastně, s počtem hodin to bude levnější a levnější. A to je princip, který bude třeba akceptovat. Mluvíme tady o spotřebitelích z řad eh, nákladní dopravy a nákladní doprava musí mít pocit také, že ten systém je pro ně výhodný. A zároveň si myslím, že některé eh, státy zatím eh, umazují jenom o nějakém omezen, omezeném přijetí, ale myslím si, že zkrátka u tohoto balíčku bude třeba projevit značnou flexibilitu. Za několik let bude třeba samozřejmě to celé zase revidovat. Pak je tady druhý důležitý bod. Totiž eh, ta jsou spíše doporučení rady. My bychom chtěli aby se na tom více pracovalo a myslím si, že výsledek jednání nemůže být dost dobře černobílý. Je třeba zkrátka najít nějaké kompromisní řešení. A zase doufám, že parlament i skupiny projeví flexibilitu a to nejenom při eventuálním dohodovacím řízením, ale i v předchozích stádiích. Určitě je také jasné, že parlament nemůže do, eh, dopustit eh, to, aby to celé zkrachovalo. Musíme se podle mě zaměřit, podívat se na současnou legislativu, abychom zjistili, jak se zásady uplatňují. Mluvím o e, směrnici ETS, což je, e, se týká e, povolenek s emisemi, obchodování s povolenkami na emise. A tady vlastně je závazek vzít povinnost příjmu z prodejů emisí a vynaložit je na konkrétní věci. Myslím si, že tento, tento zákon, tato zákonná úprava by mohla být dobrým základem, abychom eh, dosáhli nakonec určité eh, situace, v níž by členské státy musely eh, prokázat, že opravdu součást příjmů, které z toho mají, se využije na takové záležitosti, které by vedly v posledu ke snížení externích nákladů. A to snad bude zase možné eh, provázat s prioritními projekty, přeshraničními projekty takže kromě této směrnice můžeme také e, uvažovat o nových typech finančních modelů pro financování infrastruktury, čímž by se rovněž dosáhlo internalizace externích nákladů. Takže tady bude třeba hledat co trochu změnit a to si myslím musí e, e, paralelně se závazkem členských států. Pokud chtějí zavést systém externích nákladů, pak musí také jasně dát na srozuměnou, na co ty eh, získané finanční prostředky vynaloží. Na jedné straně, aby tady byl patřičně nastavený systém a zároveň povinnost eh, členských států ještě předtím, než se ten systém opravdu zavede, co s tím příjmem budou dělat. To bude určitě i výzvou pro diskusy i na národní úrovni. Eh, k čemu se takto získané finanční prostředky využijí? To by měla být potom pro ně vlastně pobídka, stimul, aby eh, prostředků vynaložili více, protože z toho budou mít víc. A mohl bych samozřejmě potom eh, to probrat podrobněji, budou-li k tomu dotazy. Pak je tady další věc, kde se neschodujeme. Totiž do jaké míry um, dopravní prostředky, určité typy vozidel budou muset platit eh, tyto eh, sazby nebo tyto poplatky za znečišťování ovzduší životního prostředí. Eh, my chceme mít jistotu, že kromě externích kalkulací, externích kalku, kalkulací externích nákladů může být ještě takzvaná markup, tedy další možnost v hornatých oblastech aby se získávaly peníze, které by se mohly potom využít právě na infrastrukturu potřebnou tam. Přičemž nic takového tam nebylo zatím zahrnuto. Já si uvědomuji, říká pan předseda, že eh, je to složitá věc, ale čím déle hovoříte, tím delším je můj seznam přihlášených eh, řečníků do diskuse. Poprosil bych ještě o tři, čtyři minutky. Já už jsem vám dal asi tak 25 minut. Tak velmi vám děkuji za tuto flexibilitu z vaší strany. Takže já bych pouze zmínil tento prvek eh, já to budu říkat radši nizozemsky, takže eurostandardy, eh, eh, euronormy v euro 5 z 6 v parlamentním návrhu. Tady by měl být dát další eh, čas, další doba pro kategorie, eh, kde se neplatí, čili vlastně tady potom se bude rozlišovat mezi staršími a novými vozidly v tom smyslu, aby tady byla pobídka pro obnovu vozového parku tomu bych se rada tady mluví o roce 2018, ale já bych řekl, že by to mělo být dřív. A poslední bod, na který bych vás chtěl upozornit, jsou eh, další kroky, které bude třeba učinit eh, v roce 2006. Parlament Ehm, rozhodl, že bychom měli mít v roce 2008 směrnici a myslím si, že teď bychom měli postupovat podle stejné metody, jako jsme to dělali předtím a tím bychom mohli dosáhnout například internalizace externích nákladů i pro jiné druhy dopravy a také by tady měl být tedy jasný tento závazek internalizace nákladů. Samozřejmě budu to muset ještě všechno probírat ehm, v nadcházejících dnech se stínovými zpravodaji a s koordinátory. A pokud k tomu celkově takovému eh, záběru bude eh, konsensus, pak 1. Eh, února bychom se mohli pokusit zorganizovat neformální trialog s ranou a na, radou a na základě výsledku můžeme rozhodnout, jakou cestou se my budeme ubírat a pak v rámci druhého čtení bude možné stanovit stanovisko parlamentu, prostě snažit se dohodnout se o tom zbytku. Čili Doufám, že při vaší spolupráci bude možné dospět k dobrým a rozumným závěrům. Děkuji. Tak, teď tady máme spoustu řečníků, takže já budu muset stanovit časový limit. Takže stínový zpravodaj řekněme čtyři minuty každý a ostatní po dvou minutách. A tak, aby ještě dostala slovo komise a také pan Akadravě. Takže paní Otman Kol za EPP, čtyři minuty, prosím. Děkuji. Tak eh, já bych eh, to chtěla eh, vlastně poděkovat Saidovi. Spolupráce s ním je velice přímá. Děkuji, Saide, za velice realistický přístup k věci. Realistický přístup také v souvislosti s debatami za poplatky za ucpané silnice. My eh, v parlamentu jsme se poměrně zhodli do dalšího kola a myslím, že v radě, alespoň tak to vypadá, že rada by se tady mohla pohnout správným směrem, ačkoliv eh, ještě bude třeba vyjasnit spoustu věcí. Například, jakým způsobem správně posoudit dopady rozhodnutí rady. Internalizace externí nákladů, to znamená, jaké jsou tady možnosti, maxim, 150%, eh, maximálně 5 eh, hodin denně, to vypadá jako atraktivní obce, ale mám k tomu ještě pár otázek. Například eh, variace mezi minimálním počtem hodin a maximální sazbou 150%, eh, tuším, v dopravní špičce. Rozumí tomu tak správně? A nebo 175% a plus 125% a dostanu se na 300%. Tak teď nevím, jak to bylo myšleno. Druhá otázka. Chceme tady mít pobídku k tomu, aby silnice nebyly tak ucpané. To znamená, že tato Eh, variace na jedné a téže komunikaci potom musí být nějak upravená a to by se potom týkalo národních i mezinárodních přepravců. A také by to znamenalo, že eh, bychom eh, museli zajistit určitou neutralitu příjmu. Tak to vyplývá z nejrůznějších poplatků. Pak tady mám ještě další otázky. Pokud se týče e, earmarkingu, tedy účelového určení, tak to je v pořádku, ale e, je třeba ještě nějak více rozjet, e, rozpracovat to, jak by se ty příjmy měly využít. To znamená, kam investovat tyto vlastní prostředky. Já navrhuji, abychom vyšli z poměrně pevné pozice a pak máme kam ustupovat, že ano. Eh, pak je tady ještě bod interoperability, ten tady nezazněl. I tady bychom měli být naprosto nekompromisní. To se prostě musí nějakým způsobem vyřešit, eh, protože v různých, eh, já nevím, autech, v kabinách máte 6, 7, 8 různých krabiček na vybírání mýta to není dobrý. Takže já myslím, že jinak je to celkem dobrý e, přístup, přičemž je třeba dávat pozor na to, aby ty externí trhy se příliš, e, aby se jich prostě moc nesčítalo. E, teď pokud se týče té euro 6, tak to vypadá jako docela zajímavý nápad tak abychom podněcovali přepravce, aby kupovali čistší nová vozidla. Jinak eh, do 3,5 tuny, o tom se tady také nehovořilo, ale myslím, že tady bychom se mohli připojit k radě. Jinak, pokud se týče informálního trialogu eh, na začátku února, proč ne, ale jaká bude naše výchozí pozice, to bychom si měli dojednat. Je třeba, abychom tam vystupovali jednotně bylo by samozřejmě dobré, i kdybychom měli nějaké údaje, mandát nejlépe z eh, dopravního výboru. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Saidovi za eh, kontakt a za jednání. Nyní máme tady konečně text, na kterém se dá eh, jednat, na jeho základě se dá jednat. My samozřejmě nebudeme mít úplně dokonalou dohodu, neprosadíme všechno, ale je dobře, pokud se nám podaří stanovit hlavní principy. A tím bychom mohli být určitým příkladem. Je důležité, abychom se dohodli s radou. A abychom tady měli princip kalkulace eh, externích nákladů v podobě legislativního návrhu. Eh, pokud se týče interoperability, tak toto bychom eh, de facto mohli vzít tak, že eh, tam dosud nebyl za počtem poplatek za ucpané silnice a prostě musíme pokračovat v tomto směru a e, v podstatě to musí být nakonec e, nákladově neutrální. Členské země by se měly jasně vyslovit k tomu, jakým způsobem se k tomu chtějí stavět. Pokud tedy e, bude mít to na pět na šest let, proč ne? Můžeme se bavit taky o těch 175%. Já myslím, že je tady velký manevrovací prostor, ale pořád je tady ještě hodně rozdíl eh, hodně rozdílů, čili otázka je, jestli sazby nejsou příliš vysoké. Možná, že bychom eh, mohli se hovořit o eh, kompenzaci za zvýšení či snížení poplatků. Pokud se týče použití těch výnosů, o tom jsme hovořili už včera. Měli bychom se zaměřit na externí náklady a na infrastrukturu. infrastrukturu my bychom, vlastně kdybychom měli eh, poplatek za používání infrastruktury, tak bychom potom ty externí náklady mohli mít nulové. Eh, já říkám, že to úplně je to tež, ale prostě byl by to jiný přístup, eh, prostě bylo by to takto definováno. Důležitá je také interoperabilita. To je záležitost, která se z rady tak nějak vytratila. My bychom to měli vrátit do debaty. Já myslím, že je to důležité. A mělo by to tam být jasně, jasně eh, zmíněno. Nemusí to být eh, nějak definitivně uzavřeno, ale je třeba, aby to tam bylo zmíněno. Jinak pokud se týče euro pětky a euro šestky, já za tolik eh, nejsem nadšený tím, co říká rada a mm, nevím, jestli tady Euro 6 by se měla prosazovat pro úplně všechna e, nákladní vozidla. Samozřejmě, že je třeba, aby se flotily postupně vyvíjely, aby byly pobídky k tomu, aby po silnicích nejezdila příliš stará vozidla. Ano, čili tady by měl být nějaký mechanismus, který to bude podporovat. No a poslední bod, který tady zazněl, je že eh, dopravní výbor musí zaujmout naprosto jasné stanovisko. To je eh, dobrý nápad. My bychom měli předložit opravdu jasné pozměňovací návrhy a dospět k, jasné, eh, k jasnému stanovisku. Poněvadž od prvního čtení my jsme poněkud už změnili pozici. Paní Lichtenberger, čtyři minuty. Ano, samozřejmě, pouze mě to připomínáte, ostatním ne, no to je jedno. Já jsem chtěla zdůraznit toto. Tak především děkuji Sajdovi za zprávu. Když se podívám na stanovisko rady, mám z toho depresi, protože principy zůstaly, ale nejsou tady žádná opatření, která by měla opravdu vliv na dopravu. Pokud kolegové eh, z Nízozemí a Belgii hovoří o neutralitě, že tedy eh, nechtějí eh, žádné další náklady ze silnic, no tak to znamená, že se nic nezmění. Hovořili jste o nákladové neutralitě. A já se právě chci zdůraznit na toto. Pokud chceme se plně připojit ke stanovisku rady, pak to bude znamenat, že budeme mít slušnou šanci e, e, tedy ta slušná šance nám unikne, abychom měli lepší, lepší úpravu. Já si myslím, že ten spor o ucpaných silnicích eh, s radou nemůžeme vyhrát. Ale pokud eh, budeme schopni eh, dosáhnout lepší úpravy jinde, pak bychom tedy zácpy měli dát pod subsidiaritu. Ty poměry jsou na různých místech různé. Říkáte, že zácpy to je podstatná věc, proč ne, ale z mého hlediska to není věc, kde bychom mohli něčeho podstatného dosáhnout. Spíše tady eh, jenom drobné úpravy v těch hodinách. Ale eh, mně se nelíbí, že ty eh, multiplikátory se tolik snížily. Co to znamená? To může znamenat, že při vysoké zátěži v eh, určitých oblastech to eh, zvýšení poplatku za průjezd, což souvisí s hlukem a s emisemi, tak to je prostě na úrovni ceny eh, za bušt a pivo. A to určitě nebude žádná motivace k tomu, aby někdo kupoval lepší auta nebo aby měnil trasy. Čili z tohoto důvodu ty multiplikátory v určitých oblastech, to je pro mě velmi důležitý bod, který stojí v pozadí a ztrácí se za to velkou debatou o zácpách. Earmarking, ano, toto je pro některé členské země důležitý problém. Je to dáno jejich rozpočtovými systémy já tady eh, tu formulaci z prvního znění, to eh, se mně stálo šalamounštější, protože i eh, ty členské země, které nemohou úplně postavit na hlavu svou, svůj rozpočtový systém, tak i těm by to nějak vyšlo stříc. No, já bych řekl, že prostě kdybychom se soustředili pouze na infrastrukturu, jak nám řekl kolega tak to bych vnímal jako problematické. Já myslím, že eh, například eh, by bylo dobré zaměřovat na takovou tu softwarovou infrastrukturu, to by byla skutečně eh, opatření, možná účinné opatření na lepší vytížení, rozložení vytížení infrastruktury protože to chceme mít taky po trasách a na to potřebujeme opravdová opatření, nestačí pořád jenom budovat další a další infrastrukturu. Čili tato definice tvrdé infrastruktury, ta by se možná mohla trošičku upravit. Velkým problémem je ten markup. Pokud ten by měl odpadnout, nebo pokud by se to, to nemělo přičítat, eh, tak eh, tím přijdeme o řešení pro citlivé oblasti. To nám musí být jasné. Protože nakonec bude nulový součet. Protože eh, tady se vlastně pracuje jenom eh, do těm, kteří jsou proti inovacím. No a poslední bod, který je, myslím, velice důležitý, tak to jsou nejenom ty euro třídy, abychom byli eh, také přísnější, ale také ta kategorie 3,5 tuny. Toto je pro mě důležité. Já si myslím, že ten earmarking by se, eh, tedy bychom mohli formulovat tak, jak to chce rada, ale ne tu kategorii 3,5 tuny. Děkuji, pan Zíle a čtyři minuty, abych tedy eh, to nepřipomínal jenom některým. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte říci tolik, že musíme nadále pokračovat v koordinaci, která byla velmi eh, úspěšná ve snaze o kompromis s radou. A nemyslím si, že bychom měli jít dále než těch pět bodů, které byly Eh, zdůrazněny na schůzi. Musíme si také uvědomit, že eh, tam byla opravdu velice malá většina v radě. A otázka tedy je, zda skutečně dosáhneme politického kompromisu. A teď, když přecházíme na nové eh, věci, nová témata, pravděpodobně v nejbližší budoucnosti nedosáhneme ničeho. Proto bych chtěl vyzvat kolegy, respektive pokusím se vysvětlit svůj názor ohledně toho, v jakých oblastech bychom se měli snažit o kompromis. Za prvé, tato možnost internalizace externích nákladů s ohledem na eh, dopravní zácpy pokud bychom mohli hovořit o e, tom, kolik dělá špička, 5 hodin, 6 hodin, 200%, e, 125% nebo kolik, možná to jsou nějaké limity, o kterých bychom mohli hovořit a snad ne dál. Co se týká vyčlenování prostředků, možná tady dopravní výbor by mohl být aktivnější vzhledem k tomu, že ministři financí členských států zaujmou jistě velice striktní stanovisko, ale my bychom zase měli trvat na svém stanovisku při konsultacích s radou. Euro klasifikace třídy 5 a 6. Tady je stanovisko v pořádku a musíme také mít na paměti, že některé členské státy, co se týká nákladů pro periferní země, bylo by asi těžké pro ně, aby přešli na nový vozový park u nákladní dopravy, protože a to by mohlo velice uškodit trhu a týkalo by se to euro 5, euro 6. Co se týče e, těch té tonáže 3,5 tun nebo 12 tun, e, tady jsou takovéto kompetence. Pokud budeme zdůrazňovat, že 3,5 tun by se tam mělo zapracovat v nejbližší budoucnosti, tak bychom vlastně neumožnili podle mého názoru trhu, aby eh, nákladní eh, doprava, která má třeba 12,5 by a mohla by přitom, eh, tady by mohlo přejít k přechodu na využívání lodní dopravy a tady tedy je ten rozdíl mezi 3,5 a 12 tunami. A pak, co se týče kritérium eh, čas versus eh, podle ujeté vzdálenosti, souhlasím, že bychom měli používat eh, časového kritéria, protože například státy na hranicích euro, e, e, Evropské unie, po Baltii například, musíme také myslet na otázku eh, v životního prostředí a podobně. Pan Kohlíček. Děkuji. Mohu svůj příspěvek... Thank you. Could I speak shorter than four minutes? <coughs> Pardon. <coughs> tak eh, já si myslím, že je správné, jak tady říkali kolegové, stanovisko za druhé, eh, kalkulace a internalizace externích nákladů, že je nutná dát tam limity dané počtem hodin a procentem toho navýšení. Zácpy, jestli se podaří nebo nepodaří, to je druhá věc. Eh, důležitější je eh, ty oblasti, kde je to horské oblasti nebo průjezd národními parky a podobně. Za třetí interoperabilita. Tam bych docela rád, kdybychom něco v tomto smyslu mohli udělat, protože to začíná vypadat doslova tragicky s interoperabilitou. Proto jsem se o tom zmiňoval u toho Galila, u těch aplikací, protože tohle je typický příklad možné aplikace. E, za čtvrté, výrazné zvýšení poplatků v určitých časech a místech ještě jednou ano, ano a ještě jednou ano. Nesouhlasím tady s předřečníkem, který říkal, že v euro 5 nebo 6 není možné eh, chtít od všech a že 3,5 eh, tuny, že by se mělo spochybnit. Naopak, jestliže odlišujeme nákladní a osobní dopravu na 3,5 tunách, pak je to logický limit a tam bychom na tom měli trvat. A ještě na závěr, kdy začneme měnit pohled a začneme se snažit, aby nákladní doprava skutečně jezdila po dálnicích a silnicích vyšších tříd a nejezdila nám po těch místních komunikacích? Děkuji. Thank you. That's the shadows and group spokesmen. So the rest, two minutes, please. Two minutes, and I'll start with... Teď zbytek má eh, po dvě minuty, takže pan Groš eh, máli... Prosím, máte dvě slovo, pane Groši. No, šved... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajovi a také naší stínové zpravodajkyni za zprávu. Je velice těžké se najít řešení, i když, když se na to podíváme více do podrobnosti, tak eh, zjistíme, že to eh, není žádná eh, lehká otázka. Zde hovoříme o zátěži, která zlepší mobilitu v budoucnosti. Nesmíme Eh, zapomenout, že toto není eh, klauzule. Já si myslím, že to je to velice smělé, aby eh, že protože nákladní vozy jsou takovou jednoduchou obětí. Eh, pro nás je absolutně důležité, abychom zahájili diskuzi, která by se týkala jiných druhů dopravy a abychom hovořili o internalizaci nákladů a abychom našli nějaké rozumné řešení, které by bylo dobré pro všechny druhy dopravy. I marking je pro mě e, zásadní otázkou. E, když uděláme něco, co bude dražší, tak to bude lepší. Když bude e-marking, tak, eh, protože jinak budeme eh, v budoucnosti eh, tyto peníze používat na něco jiného. My jsme hovořili o spolufinancování dopravy. My jsme <clears throat> hovořili o transevropské síti. My jsme hovořili o tom, kdo zaplatí náklady za Galileo. Proč, když hovoříme o mobilitě, a když hovoříme o inteligentní mobilitě, tak proč nemůžeme sázet na tuto mobilitu? Já si myslím, že je potřeba přesvědčit radu o tom, že v earmarking eh, potřebujeme eh, spolufinancování na významné projekty. Děkuji. Děkuji. Paní Meissnerová na dvě minuty. Eh, já budu stručná. Jste jsme hovořili o tom, že je škoda, že tady máme pouze nákladní vozy. Myslím si, že tak to nejde. Je důležité, abychom eh, při návrhu rady, eh, jak říkal pan Said, eh, já mu přeji hodně štěstí, ale není to jednoduché. Druhá věc je, že marking je důležité a že je potřeba, aby toto zůstalo v infrastruktuře a v dopravě. Eh, toto je důležité pro silniční dopravu, například v Německu je to takový ambivalentní, eh, co se týče dopravní politiky, protože všichni říkají, dobře, fajn, máme peníze, ale ostatní hovoří finanční sektor a parlament, ale eh, na to peníze třeba nechce dát, to je národní úroveň. Musíme se tedy pokusit, abychom tohoto dosáhli. Michael. Děkuji, pan Michal Kramer. Situace je taková, že co se týče státních rozpočtů, tak vydávají obrovské eh, částky na infrastrukturu, na investice. A teď je potřeba eh, se vrátit do původní situace na internalizaci nákladů. V Německu eh, se musí platit daně 3000 euro. A co se týče nákladů na životní prostředí, tam to nehraje žádnou roli. U nákladních dopravy tam hovořil ministr o 6 60 tisíci, jaké náklady způsobují nákladní vozy. Proto je, je e, o tom, že se hovoří o těchto nákladech, tak nemůžeme e, dovolit, abychom zatížili toto takovými velkými náklady. Musíme zajistit mobilitu a chránit životní prostředí. Ale otázka dopravního e, přetížení, tam jsme stanovili hranici. Co se týče těch 175 Procent, tak to je vyrovnáno, to je pryč, protože my tady hovoříme o dopravním přetížení, ale to není ten, to nejdůležitější. Ta e-marking. Finan, ministr financí je proti. A já jsem řekl, že finanční, ministr financí chce zkrátit náklady. To je ostuda. Je tady politický tlak, kam nakonec půjdou tyto peníze. Další bod. Co se týče železniční dopravy, včera jsem hovořil, že tam jsou e, největší náklady. Tam je otázka dobrovolnosti. Hovoříme o lokomotivách, o tunách 3,5 tun. Je důležité, aby jsme toto prosadili. Co se týče normy Euro 26 do roku 2018, potřebujeme push a pull, potřebujeme e, ostatní zvýhodnit Eh, ale ne nulový tarif. Musí být tady logika, aby, byly, eh, aby existovaly pobítky, ale ne zcela volně. Protože eh, infrastrukturu platíme všichni. Děkuji, pan Van Dalen. Voorzitter, beter. Eh, pane předsedo, já eh, nechci tady hele, chodit kolem horké kaše. Neměli bychom tady mít dlouhé seznamy přání, ale je třeba, abychom měli nějaké rozumně stručné rozhodnutí. Domnívám se, že v eh, dopravním výboru potřebujeme dospět k vlastní pozici samozřejmě mezi spravodají eh, a stínovými spravodaji. My teď už víme, kterým směrem bychom se chtěli ubírat, ale my jako výbor musíme skutečně eh, jasně sformulovat vlastní stanovisko. Já si myslím, že eh, variabilita poplatků to je, myslím, správná cesta. Tak by ten systém mohl fungovat. Interoperabilita, to je obtížný bod, tady musíme zajistit to, poněvadž, že jak si, my teď máme strašně moc různých systémů, takže interoperabilita je velice důležitá věc. Tak a my se budeme muset povědět taky ještě o tom limitu 3,5 tuny a tak dále. A další bod, který nebyl z Eh, míněn, snad se o tom změní komise, kolik to bude stát jako zavedení těch systémů, kolik to bude všechno stát, na kolik to přijde. Já myslím, že to je také důležitý aspekt. A jinak, pokud se týče earmarkingu, tak to také musíme prosazovat. To znamená, že nejdříve my se musíme dohodnout interně a potom eh, jít do jednání s silným mandátem. Paní Runner a poté pan Kančan, paní Runner. Děkuji, pane předsedo. Eh, chci to vzít velmi stručně. Návrh pana Saida, to je opravdu eh, reálná, eh, dosažitelná minimální kompromisní varianta. My bychom měli být ale náročnější. Na jedné straně třeba tranzitu přes Alpy to moc nepomůže a my tedy mm, Eh, si také myslíme, že eh, poplatky pro eh, nákladní dopravce za dálnice v městských oblastech to také mm, je aplikovatelné jenom málo a mezně. Ale pokud se týče energetické účinnosti. Samozřejmě, že železnice a říční doprava by měla mít přednost před silnicí a pokud eh, bychom tady měli dostatečnou infrastrukturu, tak eh, by to bylo eh, jednodušší a já myslím, že v této problematice bychom mělo být více zohledněno. A pan Kantian ještě na závěr. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že toto je ožehavé téma. A myslím, že se na to musíme zaměřit trošku blíže. Já jsem zatím tedy pochopil to, že kromě tarifů Eh, dojde ke zvýšení nákladů také pro nejenom dopravce, ale také pro další podnikatele, které na nich závisí. Čili já myslím, že se musíme shodnout na tím, jak eh, toto eh, aplikovat. My jsme zatím ty opoplatky navazovali na využívání infrastruktury, ale možná, že bychom tam měli dát také ten aspekt Eh, znečišťování a dopadu na životní prostředí, eh, i když ono to nebude jednoduché. Já si myslím, že špeditéři a eh, motoristická veřejnost, že je možná zatěžujeme příliš mnoho. My samozřejmě si přejeme čistší dopravu, jenomže do toho nedáváme žádné peníze. Nicméně místo toho pouze zatěžujeme ty, kteří využívají dopravní infrastrukturu. Ačkoliv je to fakultativní, tak já si myslím, že doprava není zas až tak národní záležitost, je hodně, hodně internacionální. Možná, že by bylo dobré použít také trošku jiné prostředky, které by možná eh, prosazovali přechod na jiný způsob dopravy. Dobře, 5 euro proč ne, ale eh, pokud tady nebudeme dávat žádné pobídky, tak nedosáhneme k žádné změny. My tady máme státy, koncesionáře a speditéry, to jsou tři aktéři, ale je třeba se zaměřit také na eh, koncese, které eh, by mohly se odvíjet od eh, dopravního zatížení. No, takže zatím takto. Děkuji. Pan Pascarelli. Eh, já se samozřejmě snažím umlčet komisi, nicméně chtěl bych připomenout, že máme poměrně málo času, že my tedy dáváme více času tomuto tématu, poněvadž eh, Eh, je to důležité téma. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě rád eh, uklidnil tento výbor, že my se jaksi nezaměřujeme jenom na nákladní vozidla. Vlastně euroviněta je velice dlouhý příběh, který začal před deseti lety a jedná se o širší strategii internalizace externích nákladů v rámci zajištění udržitelnosti dopravy. Tohle jsme dělali v souvislosti s Eh, leteckou dopravou eh, a po obchodování povolenkami. Pak v rámci železní, prvního železničního balíku. hovoří se o tom i v námořním sektoru. Takže e, je samozřejmě logické, že se tady vrháme na e, e, silniční dopravu, na kterou připadá 80 dopravy a samozřejmě, že tam bude ještě výteč, bílá kniha o internalizaci a vůbec se jedná o dopravní politiku, která musí být taková, aby doprava byla udržitelnější a aby umožnila i udržitelný ekonomický rozvoj při zároveň zároveň dosahování ekologických a sociálních eh, cílů, které si Evropská unie stanovila ve strategii 2020. Proto přijetí směrnice je nezbytné proto, abychom eh, dodali důvěryhodnost naší politice. Ale myslím si, že to bude možné i vzhledem k pragmatickému přístupu, který eh, jsem vycítil i v této rozpravě. Rada dosáhla opravdu průlomu a to je třeba zdůraznit tím, že byla přijata zásada intern, internalizace externích nákladů. V radě to šlo těžko, ale udělalo se to. A myslím si, že všichni chválíme belgické předsednictví za to, že se jim tohoto výsledku podařilo dosáhnout po eh, předchozích obdobích, kdy to šlo velice pomalu. Teď ke konkrétním záležitostem, které se tady zmiňovaly. Úplně nejdůležitější je samozřejmě earmarking. Tady je to eh, něco jako dogmatická, divná teologická debata, ale v tak nikam nedojdeme a naopak zablokujeme eh, celou tuto věc. Musíme s tím zacházet pragmaticky, myslím si alespoň, že bychom tak měli postupovat. Rada tady nemá příliš velký Eh, manévrovací prostor. Myslím si, že jsou tady možnosti, jak to zlepšovat eh, v tom smyslu, jak to zmiňo, navrhuje zpravodaj. Za prvé je třeba opravit technické eh, chyby, které se dostaly do společného stanoviska. Byl tady dobrý eh, text kompromisu z roku 2006, kde se jednalo o doporučení earmarkingu, eh, jak zacházet tedy s výnosy z poplatků. Dále zavést větší transparentnost větší viditelnost, eh, jaké eh, se pobírají eh, poplatky, příjmy a jak se dále využívají, aniž by byly zavedeny nějaké konkrétní povinnosti. Pak, jakožto doporučení, mohli bychom se inspirovat i těmi řešeními, která se našla pro směrnici obchodování s povolenkami emis pro emise. Nakonec se to dohodlo s radou s doporučením, že alespoň určité procento takto získaných výnosů se vynaloží na investice na snížení znečišťování životního prostředí. Tímto způsobem by snad mohl parlament postupovat i při řešení této tak důležité otázky vyčlenování prostředků earmarkingu. Další eh, aspekt Hovořilo se v diskusi i o tom, jak si vysvětlit to pravidlo o dopravních zácpách. Je to velice technická věc, já se pokusím vyjádřit to jasně a stručně, pokud se mi to pochopitelně povede. Uh, Eh, současné znění dokumentu Rady eh, znamená obměny eh, ve výši doplatku podle denní doby, přičemž tady má být ale stálý příjem až do úrovně 175 nad průměrnou sazbou. Čili takováto obměna pos, pos, stálých příjmů. To už je vlastně možné, ale zatím je tady eh, ten manévrovací prostor menší. Tato novinka eh, tento eh, margin zvyšuje. Toto rozpětí zvyšuje. Zejména proto, že mluvíme o obměně možné sazby nad průměrnou a nikoliv nad minimální sazbou, jak je tomu ve stávající legislativě. Takže se velmi blížíme k tomu, co eh, navrhoval parlament, je pozměňovací návrh první čtení, kde řekli, že by chtěli obměnu 500% nad minimální sazbou. My jsme si to nasimulovali a spočítali, že když se to zvýší o 175 eh, oproti s průměrnou sazbou, dospějeme víceméně ke stejnému výsledku, jako byl předchozí pozměvací návrh, který chtěl 500 nad eh, vyšší, než je minimální sazba. Proto komise by nebyla moc nadšená kdyby se doporučovaly tady nějaké významné změny. Ovšem k diskusi eh, je doba trvání po kterou se bude pobírat tento eh, eh, poplatek za ucpávání na Zatím je tady mm, ten návrh pěti hodin, vy si k tomu můžete dělat pozměvací návrhy. Pak výjimky pro euro 6. Teď už je 6 let poté, kdy se to stalo normou a směrnice a společně eh, má eh, termín tři roky, to znamená, že euro 6 by vlastně mělo výhodu jednoho roku výjimky. Pokud je, by byl termín pro transpozici zkrácen, pak by bylo stejně logické, Eh, posunout dopředu období výjimky pro Euro 6. Dvě konečné poznámky, týká se to rozsahu a interoperability. Otázka rozsahu působnosti eh, to se týká těch tun, pardon, rozsahu té tonáže 3,5 tun a půl, 12 Tohle eh, vlastně společné stanovisko ehm, velice zklamalo, to mrzí komisi, že to tady je. My nemáme žádný dogmatický názor na to, o jaké typy kamiony by se mělo jednat, ale rozhodně ta pravidla by měla být eh, stejná pro všechny členské státy, zatímco tady mají příliš velký eh, možnost rozhodování členské státy udělit výjimku v rozsahu mezi 3,5 a 12 tunami, takže komise si myslí, si, že kdyby to bylo striktnější, bylo by to rozumnější. A ohledně interoperability mohu vás naprosto ujistit za komisi, že toto téma eh, je pro nás velmi důležité, věnujeme mu velkou pozornost. Směrnice o interoperabilitě plně vstoupí v platnost v roce 2013 a my chceme zajistit, že i tento nový systém euroviněcní bude v plném souladu. Děkuji. Děkuji. Pane, úplně vy chcete, eh, potřebujete něco k vysvětlení, prosím stručně. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslechl, vyslechl zástupce komise a jenom možná, že by mě mohl odpovědět písemně na tuto otázku. Zda bylo provedeno hodnocení dopadu, aby se zjistilo, kolik firm by eh, zkrachovalo v důsledku tohoto návrhu, který jste nám právě předložil. Want to reopen nechci eh, znovu otevírat diskusy, už tak jsme daleko přesahli čas. Máte podobnou otázku, pane předsedo? Já jsem, pane předsedo, komisi položil otázku zcela jasnou a chtěl bych, aby byla zodpovězena. Eh, Já jsem se ptal, kolik bude stát zavedení eh, všech těchto opatření, těchto systémů. Bude to 5% celkové částky nebo kolik? zodpověděli hodně otázek, třeba co to znamená ta variabilizace poplatku za použití infrastruktury. Ano, platí eh, různé poplatky na téže trasy, též tyto koridory, všem ty příjmy musí být rozpočtově neutrální a já myslím, že v tom textu se to musí také odrazit. Irmarkin, eh, to už jsem řekl, to je pro nás skutečně klíčový bod. Tady musíme pokročit před transparentnost. Ano, to je jedna věc, ale druhá věc je e, účinnost. Aby to bylo aby byl e, jasně a účinně sformulován legislativní návrh, a, který bude souviset CTS. Irmar e King, ano, já myslím, že se to dá velice dobře skombinovat s interoperabilitou. Někteří říkají buď to externí náklady nebo markup. Já bych řekl, že musíme rozlišovat mezi těmi nejvíc znečišťujícími vozidly, to je Euro 0123. Tam to skutečně můžeme zvláště v těch horských oblastech skombinovat a e, potom teda ty Euro 4, 5, 6 by byly osvobozeny. A to by skutečně byla pobídka pro speditory, aby obnovovali flotily. E, jinak e, přizpůsobení k tonáži, já myslím, že bychom se měli vrátit k textu z roku 2006, tam to bylo dohodnuto a v roce 2012 se dostaneme na to 3,5 tuny. To už bylo tenkrát stanoveno v roce 6. E, jestliže tedy rada má ještě nějaké další důvody, tak eh, prostě můžeme se o tom bavit, ale je třeba, abychom měli jasný text, aby tedy ten legislativní návrh byl také jasný. No a poslední bod, eh, jaký postup zvolit. Já jako zpravodaj mohu slíbit, že skutečně jednání vypkne teprve tehdy, když se eh, parlament zhodne na stanovisku v tomto výboru. Teprve potom můžeme jednat. Ale já si myslím, že máme málo času a měli bychom ho využít optimálně. Takže já navrhuji, abychom už nyní se snažili eh, zmapovat možnosti kompromisu eh, mezi stínovými zpravodaji. To by se mělo odehrát v příštích týdnech. A před hlasováním eh, v našem výboru bychom se měli neformálně setkat s radou. A je to prostě proto, aby do interní diskuse vplynula maximální věcnost. Samozřejmě, že tady budou ještě nuance a tak dále. E, nicméně bylo by dobré, kdybychom dostali mandát k tomu, abychom právě takto mohli postupovat. A to znamená, že ale příští trialog se může odehrát pouze na základě naší jasné pozice No a potom ve druhém trialogu možná to budeme schopni dosáhnout až do konce, eh, nebo taky možná zjistíme, že žádného pokroku dosaženo nebylo. Dobře, takže my musíme schválit to, aby zpravodaj mohl vyjednávat takto s radou a neformálně, tedy s stínovým zpravodajem neformálně s radou. A poté, co bude dosaženo společného stanoviska, musíme ho sformalizovat ještě před vstupem do trialogu. Tak musíme postupovat, poněvadž eh, času eh, nemáme mnoho, jestliže Rada předloží svou pozici v únoru. No, já, to jsem se bál, ale prostě je to tak. Tak ještě paní Wortmann, Kohl a paní Sterk, já doufám, že se nebudeme e, pouštět do dlouhých debat o postupu. Ne, já jsem jenom chtěla zdůraznit, že některé politické skupiny měly určité otázky, eh, čili my teď máme jaksi eh, nový v parlament, ale nicméně bylo by možné ten proces urychlit, eh, podávání návrhu a tak dále, protože my vlastně víme, jaké jsou tady alternativy, víme, čem to je. Předseda, stát se musí toho z dovolení výboru, aby se zpravodaj setkal se stínovými zpravodaji a e, podal nám zprávu zde ve výboru. A to, co nejdříve, pane Sterksi. Ano, e, já jsem tomu rozuměl, tak jste to e, řekl v tomto pořadí. To znamená, že Said se nejdříve tedy setká s námi, předloží výboru návrh a pak můžeme jít do trialogu. tak především samozřejmě do trialogu nemůžete jít bez stanoviska výboru. To musíte mít předem, to je jasné. To je v pořádku, ano, zpravodaj. Ale my tady v tomto výboru jsme se dohodli, že budeme jednat také o kompromisech. A zcela, zcela neformálně, v neformálním složení budeme projednávat i kompromisy. To jsme se dohodli na tomhle už prosinci v tomto výboru. Dobře. Eh, jestliže chcete mít zpravodaj eh, neformální debaty eh, se stínovými zpravodaji i s radou, to je vaše věc. Já jako předseda trvám pouze na tom, aby se s radou v trialogu nebo jinak nedosávalo formální oficiální shod, dokud nebudeme mít pozici výboru, a to pevnou pozici. Každopádně my vám musíme důvěřovat v tom, že vy spolu se stínovými zpravodaji dospějete k nějaké společné pozici, s níž budete moci jít před radu. Je to trošku neobvyklý postup, ale je to proto, že máme eh, velmi málo času. Eh, protože ono, jak řekla paní Votman Kohl, eh, to přešlo z jednoho parlamentního období do druhého a to znamená, že je důležité, aby se zhodli zpravodaji se stínovými zpravodaji. A potom možná, že v jednání s radou se něco podaří, něco ne. Čili o to vlastně jde. Eh, ještě, eh, ano, stručně, pane předsedo, já myslím, že pan eh, zpravodaj klidně může svolat schůzi se stínovými zpravodaji a koordinátory a na základě toho stanovit, jestli je možné. Ano, my potřebujeme větší většinu, pokud chceme ještě k něčemu přinutit radu. Čili otázka je, jestli eh, jsme schopni něco prosadit, nebo jestli jsme příslabí. Ano, samozřejmě. Tak, abych to řekl úplně brutálně, já chci, aby zpravodaj a stínoví zpravodajové prostě odvedli svoji práci. Tak jo, děkuji vám, děkuji komisi. A můžeme tedy přejít k dalšímu bodu, to je moje e, vlastní pravda, což eh, jako obvykle je signál k tomu, aby všichni co nejrychleji opustili sál. Jsou to mezinárodní letecké dohody v rámci Lisabonské smlouvy. Čili pokud eh, chcete sami někde o něčem jiném jednat, tak prosím učiňte tak mimo tento sál. To se týká i zvláště Rady a komise. Konec konců Rada by nás nepustila na svoje schůze eh, při našich, takže jim taky neumožním, aby tady schůzovali v naší místnosti, takže bych je vyzval k odchodu. Prosím. Eh, vážení kolegové, eh, jak už jsme o tom hovořili v října, je to eh, zpráva z vlastní iniciativy, která obráží nová uspořádání podle Lisabonské smlouvy, kde je vyžadován souhlas parlamentu, než je možné uzavřít dohody o letecké dopravě. Po určitých úvodech, úvodních vysvětleních o tom, jaké typy dopravy eh, přicházejí v úvahu. Máme tady tři obecné kategorie. Jsou to obsah a potom úloha, jakou může sehrávat parlament během vyjednávání a při procesu schvalování ohledně obsahu. Já nechci opakovat, co už jsem řekl v říjnu ohledně potenciálních eh, výhod různých typů dohod mohou vlastně nabízet eh, významné výhody, jak aerolinkám, tak cestujícím navyšuje se rozsah služeb, udržují se pod kontrolou náklady a podporuje to spravedlivou konkurenci. Konkrétně co se týče eh, státních dotací a nákladů na ekologii. A tady také eh, to zavádí určitou jistotu, což nepochybně zvláště milují právníci. Návrh zprávy nastavuje, ustavuje kritéria, podle nichž by se daly jednotlivé konkrétní dohody posuzovat. Je to vyvážené zlepšení přístupu na trh, investiční příležitosti, udržování a posilování sociálních a ekologických standardů, a vzpomenete si jistě na americkou dohodu, pak ochrana mm, e, osobních údajů a vyšší úroveň e, práv cestujících. E, samozřejmě, že tato zpráva má svá omezení, proto některé ty body jsou tam velice zhuštěným způsobem pojednány s minimálním použitím množství slov. Co se týče vysvětlujícího prohlášení, pak tedy hovoříme také o kontrolních seznamech, které by mohly pomáhat při zpravodaji, které budou posuzovat kom, zejména komplexní složité dohody, abychom k tomu přistupovali jednotně. Nikdo ale neříká, že každá dohoda musí mít kontrolní seznam, že za musíme očkrtnout úplně všechny položky, než řekneme, že to je OK, protože velice často bude třeba také sem postupně zavádět určité prvky, požadavky, k nímž se dospěje v následujících eh, stádiích vyjednávání. Místo toho si představujeme, že by se ustavil určitý rámec a oproti němu by se posuzovaly jednotlivé dohody a jednotliví zpravodajové by na základě toho mohli dospívat ke svým závěrům. Co se týče procesu postupu, v, řez, v říjnu jsme dospěli k širokému eh, do, eh, souhlasu, že parlament musí sledovat průběh vyjednávání a nečekat na konečný text, který by se pak mohl jenom schválit nebo odmítnout. Eh, s potěšením mohu říci, že jsem si vyměnil korespondenci s komisařem Kalasem a dospěli jsme ke společnému porozumění o tom, jak by eh, mělo vypadat eh, postup v rámci revidované rámcové dohody mezi parlamentem a komisí při těchto mezinárodních dohodách o letecké dopravě. Konkrétně v, v dopisu z 19. Eh, pros, aby, že, že úředníci z komise budou eh, pravidelně podávat zprávy o jednáních a že eh, dokumenty zmiňované v třetí příloze k rámcové dohodě se budou poskytovat parlamentu s příslušnými pojistkami, aby se zajistilo, že veškeré důvěrné dokumenty také takové zůstanou. Jak už jsem říkal předtím, abychom nepřetížili překladatelské služby, takovéto zprávy mají um, možnost omezené délky. Dám slovo stínovým zpravodajům, ale chci zúraznit, že klidně mě možná něco Eh, uniklo, nebo možná jsem je pojednal stručněji, než by pokládali za žádoucí. Já se velice těším na vaše návrhy a náměty a doufám, že vyprodukujeme společně zprávu, která bude přijata na základě širokého souhlasu a která zajistí takový rámec, aby zpravodajové i tento výbor mohli pracovat eh, v souvislosti s významnými eh, leteckými smlouvami budoucnosti. První na mém seznamu je paní Rolav za EPP. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem si přečetla s velkým zájmem této, tuto zprávu. Eh, ukazuje eh, rámcové řešení. Já bych ale k tomu chtěla říci z naší strany, že v říjnu už jsme se vyjádřili ohledně toho, že eh, parlament se zúčastní těchto jednání, to je, si myslím, eh, nejdůležitější a to nám tady chybí, eh, zmínění tohoto orgánu. Já bych k tomu ještě chtěla říci, že co se týče postupu během bilaterálních dohod mezi e USA a ostatními zeměmi, tam se jedná o to, že e, pokaždé tam dochází k porušení e, smluv ze strany členských států a to je obzvláště důležité. A je důležité, abychom co se týče letecké dopravy, našli nějaké komplexní legislativní řešení protože vždycky stojíme před novými výzvami. Například, co se týče zprávy o atentátu v Moskvě, tak je eh, důležité abychom také hovořili o omezení eh, přístupu v rámci letecké dopravy. Eh, to je jedna z nejdůležitějších otázek. Také se ukazuje, že právě tyto dohody mají nedostatky a je potřeba, aby byly flexibilnější. E, celkově si myslím, že bychom měli zůstat u toho, že e, v počátku jsme jakožto parlament součástí procesu a můžeme dosáhnout legislativy, která zahrne všechny e, důležité body. Děkuji. Thank you, Mrs. Anna. Mr. Alcadrawi. Děkuji, pan Alcadrawi. Děkuji, pane předsedo. Uw inleiding eigenlijk redelijk uh, volledig was. Ah, de, de goede richting uitgaat. Dat we... A ah, děkuji vám také jako zpravodaji. Eh, ten úvod byl eh, velice velice podrobný letového provozu musí eh, pokračovat tak, aby eh, a vlastně s jednocováním legislativního rámce, prostě stejná pravidla pro všechny, tak, aby nedocházelo k deformaci konkurence mezi eh, leteckými společnostmi, našimi domácími a jinými ze třetích zemí, které mají přístup na naše trhy, ale přitom se tam mohou fungovat levněji. To je důležité. Správně jste poukázal také na stále důležitější roli smíšeného výboru. To se ukázalo u dohod mezi Spojenými státy a Evropou v oblasti letecké dopravy. Já myslím, že je dobré, když ten dialog udržujeme permanentně. Důležité je také to, aby parlament byl dobře informován, průběžně informován o rozhodnutích z tohoto výboru. Také je důležité, aby z tohoto smíšeného americko-evropského výboru eh, aby tam byli zastoupeni všichni ti, kteří jsou proto důležití, to znamená i zástupci členský, eh, letecké společnosti, ale také dalších. No a parlament by měl být minimálně informován o závěrech z tohoto výboru. Já myslím, že tady bychom měli konkretizovat eh, naši možnou spolupráci. Pokud se týče eh, bodu k jednání, tady podle mě chybí jeden bod a to jsou práva cestujících. A v souvislosti s jiným tématem jsme už řekli, že provádění právních předpisů vede občas eh, spíše k chaosu. Pojďme jsou to předpisy, eh, které platí buď jenom pro evropské společnosti nebo pro společnosti, které přilétají na evropské letiště, ale netýká se to už pro netýká se to pasažérů eh, ve třetích zemích, tedy při letu ze třetí země do třetí země. Takže tady je otázka, jestli by nebylo možné práva cestujících eh, Mm, používat stejně pro všechny společnosti, pro všechny ty, kteří cestují do Evropy. Tak to je, myslím, všechno. Děkuji. Možná, pane Alkadra, když se mohlo podívat na odstavec 6, paní Meissnerová. Ano, toto jsem řekla. Tam skutečně jsou tato práva v odstavci 6. Já bych chtěla poděkovat za zprávu. Myslím, že je kvalitní a vyvážená a opravdu všechno se v ní odráží. Je opravdu dobře, že eh, už v roce 2005 eh, v souvislosti s iniciativní zprávou eh, jsme došli tedy k tomu, že parlament to může sledovat, ale teď podle samozřejmě smlouvy už je to naše právo toto sledovat. A my, pokud chceme rozhodovat, tak musíme mít také právo na to, abychom byli dobře informováni. Čili možná, že by bylo dobré dostávat informace ze smíšeného výboru a možná bychom také znali jejich program jednání. Pokud se týče dohod s Čínou a s Indií, je opravdu škoda, že komise zatím tedy nemá eh, mandát pro vyjednávání, ale je třeba skutečně zdůraznit, že je třeba, aby byly stejné rámcové podmínky, ať už se týká nějakých ekologických poplatků, státních subvencí a podobně. A tady bychom měli jednat opravdu rychle, tak aby ty dohody byly férové. Také je důležité je to, že v odstavci 6 máme seznam rozhodujících kritérií pro hodnocení dohod Eh, především podle mého názoru ty debaty eh, o, o boji eh, proti terorismu a o PNR, tak tady skutečně je možná vidět, kde je třeba posílit bezpečnost a také potřebujeme vědět, jak to tedy vypadá s úrovní bezpečnosti v zemích, kde jednáme. Čili toto je, myslím, velice důležité, abychom právě se dobře informovali o tom, jak to vypadá tam na místě, abychom tedy věděli, o čem vlastně rozhodujeme. A já myslím, že jako spravodajka a koordinátorka, stínová spravodajka, a musím říci, že tady často hlasujeme o něčem, do čeho zas až tak nevidíme, čili skutečně potřebujeme, abychom od začátku byli podrobně informováni. No a pokud to bude zajištěno, tak to skutečně eh, budeme eh, se celého procesu účastnit tak, jak to předpokládá Lisabonská smlouva. Ještě jednou děkuji. Děkuji, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za opravdu obsáhlou zprávu. Eh, obecně bych chtěl říci, ano, my jsme o tom eh, podrobně jednali minule a eh, různí členové kladli velice různé důraz v oblasti toho, jakou roli by měl sehrávat parlament. Komise souhlasila s tím, že my eh, se hodně shodujeme, ale myslím, že o eh, těch eh, leteckých služeb není na parlamentu, aby vyjednával, to samozřejmě je v rukou odborníků, čili já skutečně svoji pevnou pozici držím nadále. Chtěla bych zmínit několik málo bodů. Tak třeba ty odstavce o ochraně dat a PNR. E, to je vlastně ošetřeno pouze e, separátními bilaterálními dohodami o sdílení dát. Čili tady e, jsou různé oblasti, to, mm, čili je vlastně otázka, jestli by se to nedalo udělat nějak jinak. Nevím, jestli je to důležité nebo ne. A druhý bod, to je odstavec 10. A to je poměrně obsáhlý odstavec, eh, který se týká toho, jak uplatňuje komise tyto dohody. Je to vlastně jakási páka eh, na podporu eh, určitých standardů pro pracující. Já si myslím, že ale toto není přímo cílem tohoto nástroje. Já myslím, že to, na to máme jinou legislativu a taky myslím, že v té eh, druhé dohodě s USA, že tam je na to taky tedy odkaz. Čili já si myslím, že jednání eh, eh, v tomto směru, hm, nevím, to bychom měli zvážit, nevím, jestli jsme oprávněni říkat, předepisovat rozvojním zemím, co mají dělat, jak mají postupovat na svém trhu práce. Takže to je moje otázka k odstavci 10. A možná poslední bod, kdyby mm, omise mohla aktualizovat tuto informaci. Tady jde o to, že my chceme naprosto liberální dohody. O to nám jde. Nepodporujeme protekcionismus a v tom jsme eh, vybojovali velkou bitvu se Spojenými státy. Mě by zajímalo, jak je to v otázce mezi EU a Austrálií. Austrálii. Já eh, vím, že je tady jeden nebo možná několik eh, členských zemí, které to poněkud zdržují, ale já si myslím, že dohoda s Austrálií je klíčová. Takže mohli byste nám říct něco nového Jinak eh, bychom samozřejmě domnívat, že je to poněkud utajenější, než by mělo být. Býti. A to je všechno. Děkuji vám, pane předsedo, za vynikající práci. Myslím, že vás podpoříme. Ano, děkuji a nyní za komisi ještě někdo? A pan Kohlíček ještě? Eh, já jsem vás přehledl, omlouvám se. Takže máte... Já jsem takový tady skrytej zatím za tou cedulkou, tak já si to uvědomuji, že mě není moc vidět. Eh, eh, pane předsedo, já vám blahopřeju, protože ta zpráva opravdu podle mého je maximem toho, co se dalo vytěžit z tématu. Na rozdíl od mé předřečnice si myslím, že ten bod 10 je důležitý Eh, protože jestliže někdo eh, spolu s námi sdílí nějakou část nějaké aktivity, tak bychom měli, pokud možno, když je k tomu vázaná nějaká mezinárodní smlouva, sdílet eh, podobné přístupy, aby tam nedošlo k nějakému sociálnímu dumpingu a podobným věcem. Myslím si, že jste udělal právě možného a ještě jednou vám blahopřeju. Já nevím, jak bych to já sám osobně uchopil lépe. Děkuji. Děkuji eh, za komisi. Merci pour votre rapport qui... Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaši zprávu. Myslím si, že to je velice dobrý základ, na kterém můžeme pracovat. A tato zpráva je také velice jasná. A díky ní víme, jakou úlohu má sehrát parlament. Eh, to je z úlohu, která je eh, popsaná v Lisabonské smlouvě. Eh, co se týče dohod v letecké dopravě, těchto mezinárodní, mezinárodní dohody, já si myslím, že toto můžeme aplikovat na všechny ostatní dohody v dopravě. Vy rozlišujete velice do, dobrým způsobem, že existují tři dohody a jaké cíle spadají do všech těchto dohod, to je horizontální cíle, ty, které mají zaručit právní jistotu, potom globální, kde je cílem liberalizace přístupu na trh, ale zároveň zaručit také eh, normativní konvergenci Eh, protože chceme, aby eh, existovaly stejné podmínky eh, hospodářské soutěže pro naše operátory. A potom otázky bezpečnosti, které jsou důležité, abychom zaručili co nejvyšší bezpečnost v letecké dopravě, ale také abychom podpořili vzájemné uznávání certifikátů pro jednotlivá zařízení a letadla v závislosti na zemích, kde se vyrábí, s cílem eh, ušetřit zbytečné náklady, eh, které by vznikly pro průmysl. Eh, během vaš, ve vaší důvodové zprávě hovoříte o příznivém konzenzu, co se týče těchto dohod. I když, jak říkáte, také se nejedná o to, abychom jen tak získali dohody Eh, ale eh, tyto dohody musí být vyvážené, to je ta dohoda není cílem sama o sobě. Nemůžeme dosáhnout dohody za každou cenu. V souvislosti s touto otázkou eh, vítáme vaši myšlenku ohledně stanovení kritérií jejich cílem by bylo dospět eh, k rozhodnutí, eh, které by nám umožnilo eh, dospět ke konkrétní dohodě. Já si myslím, že pomáhá v této situaci, abychom měli pokyny, abychom mohli zhodnotit jednotlivé dohody. Ale vždy musíme mít na zřeteli, že každá dohoda je specifická a je třeba ji udělat v souladu s mandátem komise a v souladu s cíly jednotlivých jednání. A také v souladu s konkrétní situací země, se kterou jednáme. Toto všechno je třeba mít na zřeteli. Například, eh, co se týče vlastnictví a kontroly, nemůžeme dosáhnout eh, stejného výsledku například s Kanadou eh, či se Spojenými státy. To je jiná situace. Eh, co se týče nově se rozvíjecích eh, států, tak eh, tam by bylo absurdní se domnívat, že ustanovení týkající se životního prostředí mm, by měly stejný postoj k těmto otázkám v rámci mezinárodních organizací. Co se týče dohod v letecké dopravě, které jsme podepsali s našimi partnery, tak eh, musí přispět k pokroku eh, našich, eh, k našemu pokroku a do, dosažení našich cílů, sociální politika, životní prostředí, práva cestujících, ale nenahrazují konkrétní nástroje, které se musí aplikovat s cílem dosažení a provedení těchto politik. Uvedu příklad. Ochrana eh, soukromých údajů. Nemělo by žádný smysl, kdybychom eh, podepsali takovouto dohodu, která by vedla ke kolku zpět eh, v rámci mm, evropských, evropské legislativy. To by byl krok zpátky. A chtěl bych se vrátit k bodu 5 vaší zprávy. v určitý moment budeme se muset rozhodnout o výhodách včasné dohody, dohody, kterou budeme moci eh, brzo eh, podepsat, eh, týkající se odkladu ambicioznější dohody. To jest, musíme eh, přistoupit k zhodnocení každého konkrétního případu. To neznamená, že eh, nemusíme přizpůsobit tyto pokyny eh, ke zprávě, kterou vy jste poskytli. Je potřeba vědět, jak se tyto pokyny aplikují ke každému případu. Myslím si, že v tomto procesu dialogu je to zásadní. A je to něco, co už existuje a je třeba to využít, ale ve větší míře společně s komisí s ohledem na rámcovou e, dohodu, kterou podepsaly naše dvě instituce a také s ohledem na výměnu e, dopisů e, mezi vámi a panem Kalasem. A mm, Mm, to je jak eh, dostáváme zde v parlamentu informace a díky čemuž eh, mm, se eh, dospěje k řešení, jak spolupracovat. Komise toto bude respektovat samozřejmě a my už jsme ochotni už okamžitě toto respektovat a samozřejmě s ohledem na otázky důvěrnosti informací, tak my už jsme ochotni přistoupit k jednání. Austrálie taky je důležitá. Eh, vy to určitě chápete. Já nemůžu veřejně říci, v jakém bodu se nacházejí tato jednání. Co jsem ale ochoten je o tomto hovořit, ale vždy za uh, využití důvěrnosti informací. Eh, velice děkuji. Já bych jenom rychle zareagoval. Jak říkám na začátku zprávy, Omezení co do rozsahu zprávy znamená, že jsem nemohl dále se zabývat věcmi, které by vás zajímaly, například odstavec 6, která se týká eh, standardů ochrany a soukromí údajů. Ale myslela jsem si, že by to tady každopádně mělo být jako v tom rámci. To tež se týká eh, zpráv cestujících. Nemyslela jsem si, že by bylo dobré eh, zabíhat do podrobností, co to všechno znamená spoždění letadla, ale formálně jsou tady zmíněna Eh, práva cestujících v takovém případě. A chci také zdůraznit, že toto má být určitý eh, z rámec, jenž by, z něhož by mohly vycházet eh, zpravodajové při posuzování dohod. Každá ta dohoda je totiž jiná. Paní Fost zmínila odstavec 10, totiž Mezinárodní organizace práce a podobně. Parlament 17. června eh, v dohodě s Spojenými státy se na to odvolával, proto jsem měl pocit, že bych měl eh, se na to také odvolat. Eh, je to stanovisko parlamentu. Já vím, že tam to byla konkrétní dohoda, ale podle toho, jak probíhaly diskuse, se mi zdá, že parlament by to tady chtěl mít. Proto jsem cítil povinnost to sem zapracovat, tak jak jsem to udělal samozřejmě, že ne všichni s tím souhlasí, to je jenom na vysvětlenou, proč to tam je, protože parlament takovéto usnesení přijal, proto jsem si myslel, že by bylo správné, aby to tady bylo. V zásadě, kolegové, chci říci, že termín eh, je 8. února pro předkládání pozměňovacích návrhů. Hlasování ve výboru pro dopravu bude 15. března a doufejme, že se bude o tom hlasovat na plenárce v květnu a pak už bychom měli ten rámec, čili 8. února termín pro poznávací návrh a 15. března hlasování ve výboru. Velice vám děkuji. Čím se dostáváme ke konci dopoledního zasedání trošku dřív, což znamená, že jsem mohl být možná liberálnější, když jsem tak na vás tlačil, abyste se stručnili své příspěvky k zprávě a Euronětě. Sejdeme se ve tři, kdy proběhne výměna s, s maďarským, v nám, názoru s maďarským předsednictvím. Děkuji.